bitte, Sie Platz zu nehmen. Takže zaujměte prosím místo. Ladies, genau, meine, meine sehr geehrten Darf ich Sie bitten, Platz? Takže vás prosím, abyste zaujali místo, protože bychom, bych chtěla zahájit naše slyšení. Ja. Vlastně Dámy a pánové, srdečně vás vítám. Ráda bych vás pozdravila srdečně na našem slyšení o mechanismu pro spolupráci a kontrolu ohledně Bulharska a Rumunska. Co se, když tedy obě, měli jsme od vstupu těchto dvou zemí 14 zpráv o pokroku, které byly předloženy. Ten postup vlastně vychází z rozhodnutí komise z roku 2006 k eh, vlastně za, za to založení mechanismu spolupráci a kontrolu v oblasti eh, boje proti korupci, organizovanému zločinu a reformu justice. Chtěla bych zde srdečně pozdravit kolegyně a kolegy z výboru LIBE, kteří jsou pozváni na toto slyšení. Také bych chtěla srdečně pozdravit zpravodajku paní Makovej a všechny řečnice a řečníky k dnešnímu tématu. Ten postup by měl vlastně usnadnit postup oběma zemím, tak aby vlastně ten postup byl potom řádně zajišťován jejich institucemi, zejména by měl pomoci v boji proti organizovanému zločinu a při potírání korupce. Slyšela jsem, že v Bulharsku, v, co se týká indexu, eh, z, pro potírání trestné činnosti 60, měl, dosáhl tedy poměru 69, Rumunsko to bylo v roce 2069 a také v roce 2050 je to ještě stále na 69. místě z těch, ze všech těch zemí, takže je zde také otázka, která vyvstává týkající se efektivnosti mechanismu a otázky, zda z čeho jsme skutečně dosáhli, proto jsem ráda, že máme dnes příležitost si o tom pohovořit. Je to událost, která kterou jsme plánovali už dlouho a je to vlastně první akce k tomuto mechanismu, která se koná v Evropském parlamentu, alespoň pokud vím. Takže toto byly mé úvodní připomínky a teď bych dala slovo paní Monice Makové jakožto zpravodajce, prosím. Maybe I take this one. Um, welcome everyone and thank Dobré odpoledne, všechny vás zde vítám a jsem ráda, že jste přišli na toto slyšení. Začneme nejprve částí o e, Rumunsku a potom budeme hovořit o Bulharsku. Já budu moderovat obě dvě tyto části. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste sem všichni přišli. Bude to velice zajímavé slyšení, také tam bude čas i na otázky, odpovědi a na diskusy. Na úvod pár slov o mechanismu o spolupráci a ověřování. Tento mechanismus byl zřízen Evropskou komisí na konci roku 2006. Bylo to speciální mechanismus pro Rumunsko a Bulharsko, který e, nabyl účinnosti 1. ledna 2007. Budu tedy dále pokračovat v rumunštině. Já bych tedy ráda pokračovala v rumunštině. Takže mechanismus pro spolupráci a ověřování začal fungovat pro Rumunsko a Bulharsko od 1. ledna 2007 datu, což bylo datum našeho vstupu do Evropské unie. Domnívám se, že je to velice efektivní mechanismus a domnívám se, že pokud by tento mechanismus neexistoval, tak v současné době v Rumunsku bychom neměli eh, BNA, orgán v boji, boje proti korupci. To je velmi úspěšná organizace, která odvádí velmi dobrou práci, která vyšetřuje politiky ze všech stran, ať už jsou to strany, které jsou u moci nebo které jsou v opozici je to orgán, který vlastně vyšetřuje i předsedy asociací, i předsedy sportovních fotbalových klubů eh, v záležitostech korupce, daňových úniků, daňových podvodů, organizovaného zločinu, celá škála eh, trestných činů. Samozřejmě je zde také otázka vymáhání nebo zabavování majetku. Zde máme ještě určité problémy, protože ministerstvo financí nedělá, neodvádí dobře svou práci, co se týká zabavování majetku. Jinak však tento mechanismus nebo tento orgán je velice efektivní a alespoň z mého hlediska by měl být založen ve všech kandidátských zemích, ve všech zemích, které chtějí přistoupit do Evropské unie protože je zcela normální, abychom vlastně ne- neočekávali, že až za několik let tyto bývalé komunistické země budou mít dokonalý justiční systém, boj proti korupci, boj proti podvodu a proti organizovanému zločinu, to znamená boj proti korupci v politice, aby to tak, aby toto všechno bylo nezvratné. Ne- nebyli bychom to mohli požadovat po Rumunsku, po Bulharsku ani po ostatních zemích, které vstoupily do EU v roce 2004. Nemůžeme Nemůžeme po nich požadovat, aby pracovali nezvratně a okamžitě, protože v mnoha ostatních zemích tyto procesy trvaly celá staletí. Takže pokud naším cílem byl vstup do Evropské unie a začali jsme vlastně přímo provádět tyto reformy, tak podle mého názoru je přirozené a v pořádku, aby Evropská unie a Evropská komise mohla kontrolovat, zda tedy plníme ty sliby a ty závazky, které jsme přijali v okamžiku vstupu a to znamená, my jsme tehdy vstou, slíbili to, že budeme pokračovat v reformě justice, v boji proti organizovanému zločinu, v boji proti korupci na vysoké úrovni v Rumunsku, že se bude provádět celá ucelená reforma justičního systému. A pokud jsme tedy tyto sliby udělali, tak je musíme také dodržovat. Problémem však je politická vůle. Alespoň v Rumunsku to je ten zásadní problém. Pokud nemůžeme vlastně eh, zrušit imunitu členů eh, parlamentu, tak potom samozřejmě to nefunguje. Evropské instituce fungují dobře, často jsou uváděny jako příklad, když hovořím s lidmi z České republiky, z Bulharska nebo ze Slovenska, tak mnoho členských států by chtělo mít národní orgán boje proti korupci, jako máme my, takže instituce ano, ty fungují. Nicméně bych se ráda vrátila k myšlence MCV jako takového. To je vlastně Eh, mechanismus, který pomohl těm, kteří skutečně chtějí provádět reformu justičního systému a skutečně chtějí bojovat proti korupci a organizovanému zločinu. Pro takovéto lidi je velice efektivní mít takovýto mechanismus a každý rok zpracovává Evropská komise průběžnou zprávu, která eh, je velice mediálně eh, propírána a hraje velmi důležitou roli pro politiky i pro soudní orgány. A je to zpráva, která by měla přinášet eh, pozitivní změny. Alespoň v Rumunsku tomu tak je. A domnívám se, že i v Bulharsku bylo, byly dosaženy určité, určitý pokrok. Nicméně jsem slyšela, že boj proti organizovanému zločinu a proti korupci v Bulharsku bude nabírat na obrátkách, takže ano, je to velice efektivní mechanismus pro ty, kteří chtějí dělat tyto věci a chtějí dosáhnout pokroku v této oblasti. Takže si myslím, že ten mechanismus by neměl být zrušen do té doby, než reforma justičního systému bude provedena a než tedy ten boj proti korupci a proti organizovanému zločinu bude skutečně nezvratně zaveden. Co se týká politiků, kteří buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím různých jednání se snaží eh, zbavit nebo sprostit tohoto mechanismu, tak těm všem bych chtěla vyslat vzkaz, ukončete to, protože obyvatelstvo Rumunska a obyvatelstvo Bulharska nechce takovéto, takovouto situaci. Co lidé chtějí, to je spravedlivá justice, stejná pro všechny, tak aby bylo možno zabavit, konfiskovat ukradené peníze peníze a aby lidé, kteří páchají trestné činy, za to prostě zaplatili. To je zcela jednoduché. My zde zastupujeme občany našich lidí a niko, našich zemí a nikoli v politiky. Takže toto je moje stanovisko je to můj, můj vzkaz, který jsem chtěla vyslat politikům obou zemí. Prosím, nesnažte se ukončit tento mechanismus pro spolupráci a ověřování, protože to by bylo špatné pro naše země a pro jejich pokrok. Děkuji vám za pozornost. A nyní bych chtěla dát slovo paní Ingeborg Gressle. Děkuji za vaše úvodní slovo. Začínáme generálním sekretariátem Evropské komise, paní Katrin Day, a která pohovoří tedy o tom, jak tento mechanismus probíhá. Takže prosím, paní Day, my jsme velmi rádi, že jste dnes mezi námi a těšíme se na vaše komentáře. Prosím. Thank you very much, Madam Chairman. Uh, Děkuji, paní předsedající. Paní zpravodajko, vážení ministři, je mě velikou ctí, že se mohu dnes účastnit těchto diskusí. Budu hovořit eh, stručně, abych umožnila tu diskusi, se kterou se posléze počítá. Ráda bych však eh, vám uvedla takový přehled, jak se spolupráce za těch 800 8 let vyvíjela, jak komise postupovala. Předřečnice se už zmínila o původu té myšlenky, která se zrodila, nebo tento mechanismus eh, při vstupu Rumunska a Bulharska do EU. Náznak byl i v tom, že stále ještě mnohé, co se musí udělat v oblasti eh, boje s korupcí, organizovanou zločinností a Mm, nastolení spravedlivých institucí v soudnictví a prokuratuře je rovněž zde ta myšlenka, že vlastně se to dá provádět až po přistoupení. A my jsme se takto rozhodli. A ani jsme si nestanovili konečnou lhůtu, protože nám bylo známo, jak obtížný proces to bude a jak bude časově náročný, abychom opravdu dosáhli správné konvergence a srovnatelného um, stavu s ostatními členskými státy. Můj generální sekretariát byl na pracovní úrovni odpovědný za aplikaci tohoto mechanismu od samého začátku. To je eh, proto, že už po přistoupení samozřejmě to nemohlo zůstat v rukou služeb pro rozšíření a my jsme se té odpovědnosti ujali velice vážně od samého začátku. Dva zásadní důvody. Za prvé, tak jako řekla paní Makovej, záleží na tom z pohledu občanů těchto dvou zemí. A za druhé, protože to má velkou váhu i pro ostatní členské státy, aby vše, co už existuje jinde, bylo dobře sladěno i s ostatními systémy v soudnictví, v policii a aby právní stát byl rozpoznatelný v každé zemi a aby vypadal podobně. Důležité je i to, že se od samého začátku eh, projevovalo v těch eh, zkoumáních eh, veřejnosti v těch dotazníkových akcích, jak velkou podporu má eh, uplatňování toho mechanismu. Naposledy na podzim loňského roku, kde bulharští i rumunští občané chtějí, aby takto bylo pokračováno a chtějí se nacházet ve státě srovnatelném s ostatními v EU. Když se ohlédnu, tak musím přiznat, že jsme nějakou dobu nejdříve hledali ten nejlepší způsob, jak na to existence tohoto mechanismu rozhodně byla vnímána um, s um, takovým spíše nepřátelským pohledem těmito vládami a politickými elitami. My však jsme využili svých odborníků, svých znalostí a v té oblasti spolupráce, která je základním prvkem všeho, jsme učinili obrovské pokroky. A já nyní už zpětně vidím tu evoluci. I když celý proces ještě nedoběhl, ráda bych ve svém odpoledním příspěvku dnes popsala, proč se ukázalo, že opravdu naše spolupráce s Bulharskem a Rumunskem se ukázala jako zásadní při vzniku právního státu, při vývoje i pozitivním vývoji. První fáze znamenala spolupráci komise s oběma zeměmi na legislativních úpravách. Jak už se bylo řečeno, právní systém byl dědictvím úplně jiných struktur a opravdu jeho změna nebyla snadná, eh, byla vlastně velice zásadní. My jsme s vládami spolupracovali, včetně trestního zákonníku a ustanovili jsme i zvláštní specializované orgány pro boj s korupcí. Posledce v roce 2012 eh, komise vydala eh, po těch pěti letech eh, zásadní zprávy, nikoli pouze tedy výroční, takové hloubkovější a tam jsme rovněž vyjmenovali další výzvy, které ještě stojí před námi. Po těchto pěti letech jsme měli pocit, že už se začínáme soustředovat od samotného přijímání zákonů k tomu, jak ty zákony eh, nám pomohou v praxi, jak se osvědčí a na to se právě soustředujeme nyní. Zajišťujeme, aby reformy opravdu byly v praxi uplatňovány, aby vše, co je v zákoně, se projevovalo v rozsudcích všech soudů bez ohledu na to, kde jsou a že i politická eh, třída, i politici mm, a strany obou zemí respektují tyto zákony. Odborníci z různých členských států, ať už soudci, státní zástupci, eh, právní odborníci z mnohých jiných členských států nám stali po boku, obrovsky nám pomohli, aby na základě jejich zkušeností mohl vznikat tento vyzrálejší soudní systém. My jsme jim nesmírně vděční. Byli ochotní na úkor svého času, byli to často praktici, pomáhat eh, těmto zemím, z různých úhlů pohledu obohacovat jejich zkušenosti, aby se mohli dostat do etapy, kdy už si můžeme říci, že jejich právní systémy už jsou více-méně srovnatelné se systémy ostatních členských států. Rovněž si výslovně zmínit odvážné občany těchto dvou států, Rumunská a Bulharska, kteří i s nasazením určitých rizik svého života se postavili na naši stranu a zasadili se o prosazování těchto změn. Díky nim se to může projevit v praxi. Ale musím říci, že právě takovéto setrvávání komise na svých pozicích a neutuchající podpora komise těmto občanům pomáhala. Tedy mechanismus opravdu byl založený na partnerství, na vzájemné zpětné vazbě, a i na účasti mnohých různých jiných stran, kteří celé toto období se věnovali této problematice, zasazovali se o dosahování těch cílů a našich ctižádostivých představ. Jak víte, pro každou zemi vzniká, jako to obvykle bývá, výroční zpráva, pak půlroční vyhodnocení a my se snažíme vždy zakládat jednak na těch zprávách o pokroku, které dostáváme ze zemí, ale zároveň se opíráme i o to, co dostáváme z jiných členských států. Bukurešť i Sofie jsou velice aktivní, ale i jiné mezinárodní organizace přispívají svými názory, i nezávislí odborníci a jiné zdroje, například občanské organizace tedy snažíme se o takový objektivní, komplexní přehled toho, jak to tam vypadá. Každoročně se do obou zemí rovněž několikrát vydáme a při těch cestách si vyslechneme reakce rumunských, bulharských úřadů, případně s nimi hovoříme o tom, co zapsali do těch dotazníků, které jim pravidelně posíláme po této terénní práci pak přijdeme vždy s doporučeními, jak reformy mají být konsolidovány, jak mají být konsolidovány příslušné zodpovědné veřejné orgány a za zachování té rovnováhy a zároveň nezávislosti soudnictví. Doporučení se hlavně týkají eh, vlád, které by se jimi měly zabývat, ale v širším pohledu rovněž i soudnictví, prokuratuře, orgánům prosazování práva a e, těm, kteří koncipují integritu těchto institucí. Další věc to je poskytování unijních fondů, strukturálních a potom máme ještě rozpočet i pro spravedlnost a vnitro. Tam čerpáme potřebnou finanční podporu pro e, informatiku, e, pro reformy, v oblasti judikatury a pro proškolování pracovníků v oboru sobnictví, personálu. A tady musím říct, že je to čerpáno výtečně, což jasně ukazuje, že si tyto země cení této pomoci a že jsou schopny je dobře využít, tyto prostředky. Jak nyní vypadá situace v každé z těchto dvou zemí? Bulharsko jako první. Tady musíme říct, že za poslední dva roky tento pokrok bohužel zpomalil. Pravděpodobně to bude z důvodu těch obtíží. Máme už třetí vládu za poslední rok a půl a ta se snaží zaměřit na konkrétní výsledky, které by se měly dostavit v průběhu nejbližšího roku a rovněž konzistentní strategické nasměrování reform středně až dlouhodobě. Poslední zpráva vyšla v lednu a tam se jasně hovoří o sadě toho, co musí být realizováno v nejbližším roce. Já je tady nebudu všechny zmiňovat, ale například reforma nejvyšší soudní rady, reforma no, nebo přeskum nového trestního zákonníku, konzistentní protikorupční strategie a na základě právě těch nedostatků stávající strategie. Vidíme e, tu novou e, reformu a ty snahy o ní jako pozitivní náznaky pokroku. Bedlivě sledujeme diskusy o tom, že to za sebou, sebou nese i nutnost revidovat ústavu, ale doufáme, že e, tyto aspekty nepozdrží tempo změn. Chceme vidět přesvědčivé činy, které jasně všem ukážou, že soudnictví je nezávislé a že se je ochotno poprat s korupcí a organizovaným zločinem. Sorry. <clears throat> I think the, <clears throat> in both countries the test is all... V obou zemích test vždy spočívá v tom, že cokoliv je dohodnuto, je i realizováno a že výklad pravidel je soudržný a konzistentní. Nyní už Rumunsko, tím budu končit. Tady se ukazuje, že Rumunsko opravdu v mnoha oblastech jasně pokračuje kupředu a že je to udržitelný pokrok. Zejména vidíme klíčové um, soudní instituce a jiné instituce prosazování práva v boji s korupcí, rovněž eh, přebudování systému soudnictví, zajištění jeho nezávislosti. V naší zprávě jasně říkáme, že tam zapracováváme celou řadu důležitých testovacích mechanismů, například jmenování hlav pro například integritu institucí. Zároveň jsme svědky neustále potřeby konzolidovat to, čeho se dosáhlo. A naše lednová zpráva tam má celý seznam těch výzev, toho, s čím se pojí a my chceme spolupracovat s vládou, abychom se soustředili i na tu korupci na nižší úrovni, aby ta soudní reforma um, pokračovala. Aniž bych to chtěla rozvádět, důležitý závěr. Mechanismus pro spolupráci a kontrolu ne ní zacílen na nějakou abstraktní dokonalost. Snaží se spolupracovat s orgány na všech úrovních a s praktiky, aby dosáhl dobré harmonizace mezi soudními systémy těchto zemí a toho, co je normou v ostatních členských státech. Tady jsme přesvědčeni, že právě o to jde že to je pro obě země nutné, aby dosáhly úspěchů na této dlouhé cestě. A jsme přesvědčeni, že jejich obyvatele to žádají, to čekají a že naše podpora je klíčová v tom, jak se snaží reformy provádět a chceme to dovést do zdáného konce. Děkuji. Děkuji, paní Dej. V tomto my jsme vlastně věrní čtenáři zpráv o pokroku v tomto výboru. Víme také, že cesta, která byla nastolena, se je důležitá, nesmí se zanedbávat, ale víme samozřejmě, že jsme ještě nejsme na konci že ještě musíme schromažďovat určité další údaje, informace o to, jakým způsobem tento proces dále rozvíje, tak abychom splnili ty cíle. Nevím, jestli můžete zůstat zde. Ano, můžete tady zůstat, tak to je výborné. To je určitě důležité pro další diskusy. Nyní bych zde chtěla srdečně přivítat ministra spravedlnosti Rumunska, pana Kazančuka. Doufám, že jsem to správně vyslovila. Jsme velmi rádi, že jste zde. Víme, že jsou vlastně, do včerejška byly pravoslavné Velikonoce, ještě jednou vám přejeme tedy veselé Velikonoce, nicméně jsme rádi, že jste přijel sem a dávám vám slovo, abyste tedy nám přiblížil o tom, jak se v Rumunsku mechanismus implementoval, jaké závěry z toho můžete vytěžit, takže na 10 minut prosím máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A když jste hovořila o pravoslavných velikonocích a protože my máme dnes třetí den Velikonoc v Bulharsku a v Rumunsku, tak bych vám chtěl eh, popřát veselé Velikonoce. Eh, jsem, eh, děkuji vám za pozvání účastnice poprvé tady tohoto slyšení. Chtěl bych také vyslovit důvěru v to, že vlastně Rumunsko už nemusí být v defensivní pozici, protože jsme dosáhli velkých úspěchů, o které bych se s vámi chtěl podělit. Chtěl bych poděkovat paní Catherine Day, generální sekretářce, za jasnou prezentaci mechanismu, ale také ji chci zejména poděkovat za to, že byla pro mě a ministry spravedlnosti přede mnou partnerka opravdu kompetentní, schopná, otevřená a čestná. Dovolte mi říci, co toto partnerství pro nás znamená. Pokusím se využívat co nejčastěji to spojení mechanismus pro spolupráci a kontrolu. Ne, pro nás to je spíše partnerství. Osm, osm let po spuštění tohoto mechanismu, po mnoha zprávách zpracovaných Evropskou komisí v rámci cílů stanovených Junkrovou komisí, co se týká postupného ukončování mandátu, tak můžeme říci, že naše spravedlnost, a náš justiční systém se výrazně zlepšil. Je to pro mě velká čest že vlastně a velké potěšení, že mohu stavět na základech, které postavili mý předchůdci. Tento proces se velmi urychlil po roce 2014, což byl rok, kdy vlastně byla uzavřena kapitola 24 JAI a kdy Rumunsko se pustilo do zásadní reformy justičního systému. Jsem velmi velmi rád, že mohu zde hrdě pohovořit o systému spravedlnosti v Rumunsku. Pokroky byly obrovské, kterých jsme dosáhli, ale to tempo samozřejmě nebylo vždy održeno. Nicméně pro mě a pro vládu, kterou zde představuji, hlavním cílem bylo dosáhnout toho pokroku, který my jsme chtěli dosáhnout pokroku pro, v oblasti konsolidace justičního systému a boje proti korupce. Aniž bychom vlastně samozřejmě eh, odhlédli od politické roviny, která vždy provázela tuto reformu. Nyní se vraťme ke zkušenosti těchto 8 let spolupráce mezi námi a Evropskou komisí. Chtěl bych říci, že především bylo stanoveno určitě té tempo a striktnost v této reformě. Museli jsme skutečně se velice snažit. Způsob, jakým byla, byla popsána podmíněnost nebo ty podmínky, vedlo k tomu, abychom stále eh, stanovovali nové hodnoty a to tempo zrychlovali. A musím říci, že velká většina myšlenek, které eh, vlastně jsou šířeny tímto mechanismem, tak jsou zapracovány v těch nástrojích. Hovořím například o horizontálním mechanismu boje proti korupci, kde, který obsahuje záležitosti, které jsou obsaženy v podmíněnosti 1, 2, 3. Hovořím o kontrolních tabulkách pro spravedlnost scoreboard, které pro nás platí pro nás i pro Bulharsko. Vraťme se. Já bych vás ještě chtěl také upozornit na několik konkrétních otázek, které jsou uvedeny v našem dnešním programu. První zpráva, poslední zpráva, eh, tu jsme obdrželi v lednu, je to druhá pozitivní zpráva, která, ve které výslovně, výslovně je uvedeno, je pokrok eh, v té transformaci eh, systému justice. A pro nás to byl velice výrazný signál. Já jsem každodenně spolupracoval s týmy z ministerstva, abychom skutečně konsolidovali dobrý systém práce státních zastupitelství a soudu. Byla to opravdu velice dlouho, velice ucelená, složitá činnost, jak technicky, tak z hlediska komunikace, z hlediska eh, samozřejmě, protože se jednalo o státní zástupce, o soudce, o lidi, kteří pracují v, jako OSVČ, jako poradci, kteří vlastně jednají, jedná se zde o přítomnost, ale také o budoucnost. Na, Jedná se o změnách, o pozměňovacích eh, návrzích k těm čtyřem zákonníkům, o, kterých, o které zde jde. V širším kontextu jde vlastně o nový eh, systém rozvoje justičního systému, který byl zahájen v roce 2014, ale ta strategie je doprovázena akčním plánem který bude předložen veřejné, k veřejné rozpravě v průběhu letošního dubna. Rád bych zdůraznil, že jsme již překonali eh, etapu reformy justičního systému a nyní se dostáváme k etapě konsolidace rozvoje tohoto systému. Pracujeme na systému lidských zdrojů, na justiční mapě, pracujeme na konsolidaci infrastruktury, na vytváření intranetových sítí pro státní zastupitelství a soudy, pracujeme na profesním vzdělávání. A jsem velmi rád, že mohu pohovořit o dobré spolupráci, která se nám podařila vytvořit s našimi partnery, to znamená s nejvyšší radou s profesními organizacemi, se státními zastupitelstvími, se soudy. Nejvyšší rada eh, soudců byla založena před několika lety. Nyní dospěla už do určité zralosti, takže dokáže už zaručovat, zajišťovat nezávislost soudců. Myslím si, že je důležité v terénu poznávat eh, justiční systém se svými slabými a silnými stránkami. Osobně jsem navštívil více než 100 soudů a státních zastupitelství. Navštívil jsem všechny soudy od eh, začátku mého mandátu, což zítra to budou dva roky vlastně. Diskutoval jsem s více než tisíci soudci a státními zástupci a na základě tohoto dialogu se mi podařilo navrhnout konkrétní řešení. Řešení jak normativní, tak rozpočtová, která ten systém potřebuje. Podmínky jsou stále složitější. Potřebujeme větší zdroje pro vzdělávání, pro zdravotnictví, pro bezobranu. A nicméně i v této situaci se nám podaří dosahovat stále většího rozpočtu, abychom zajistili dobrou funkčnost soudů a státních zastupitelství. Tak jsme v roce 2012 vytvořili tisíc pracovních míst pro soudce, státní zástupce a soudní úředníky. Také jsme v letošním roce zahájili největší, program, největší investiční program pro do, pro departmentální soudy, krajské soudy, tam, kde máme nejvíce, které mají nejvíce práce. Doufáme, že se nám podaří totež udělat i pro Bukureštský soud. A podle našich závazků budeme nadále v letošním roce přidělovat zdro, ještě další zdroje, a to jak finanční, tak lidské, pro soudy a státní zastupitelství. Rád bych pohovořil o dopisu, který jsem nedávno poslal panu Franci Timmermansovi, kde jsme vlastně hovořili o efektivnějších finančních nástrojích pro členské státy, což jsou zdroje, které by měly doplňovat národní zdroje na, pro trestní soudy, trestní soudnictví. 11 ministrů spravedlnosti se připojilo k tomuto postupu, který zahájilo Rumunsko a Itálie a mnoho ostatních států také vyjádřili zájem o podporu tohoto postupu. Boj proti korupci představuje pro nás hlavní prioritu. Nejvyšší státní zástupkyně Laura Kodruca bude sam, je samozřejmě nejpo, tou nejpovolanější, která by o tom měla a také, která o tom pohovoří za chvíli. Na ministerstvo spravedlnosti chceme zajistit stabilitu normativního a institucionálního rámce. Je nutné, aby se zaměřovali na cíl. Máme. Já jsem vlastně se zabýval všemi žádostmi, které jsme dostali o odejmutí imunity. Zabývali jsme se finanční žádostmi o dodatečné finanční prostředky pro soudy a státní zastupitelství po zprávě z ledna 2015 nebo na jejím základě, jsme zahájili dva velice důležité projekty. Je to návrh zákona o vytvoření Národní agentury pro zprávu zabaveného majetku a v prosinci loňského roku vláda stanovila lhůtu a to první čtvrtletí roku 2015 na zpracování normativního rámce, který bude samozřejmě nezbytný pro zprávu zabaveného majetku. A také se nám podařilo zahájit veřejnou debatu ohledně tohoto návrhu zákona eh, na konci března letošního roku. Chtěl bych také poděkovat našim francouzským a nizozemským kolegům za jejich spolupráci na tomto návrhu zákona. Druhý návrh který se týká mechanismu eh, kontroly ex ante eh, Národní agenturou pro bezúhonost, tak eh, v těchto dnech bude zahájena veřejná rozprava. Jedná se o veřejné databáze. A určitě tady tento mechanismus kontroly ex ante pomůže k lepšímu využívání evropských fondů, respektive prostředků z evropských fondů. Dovolte mi, abych vám v rámci dnešní diskuse řekl, že jsme se zavázali k tomu, že budeme pokračovat v konsolidaci rumunského justičního systému. Dnes nemáme dostatek času na to, abych vám prezentoval do podrobností tento mechanismus. Ale samozřejmě jsem vám k dispozici, pokud budete mít nějaké otázky nebo budete chtít, abych vám některé aspekty blíže osvětlil. Pokud dovolíte, tak na, výs, na u východu ze sálu vás čeká i určité dokumenty, pane ministru. A nyní dávám slovo eh, ředitelce Národní antikorupční agentury paní Lauře Kodruto Koveši. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, dobrý den pro vše, vám všem. Je to pro mě velká čest, že zde mohu mezi vámi být a chtěl bych vám poděkovat, že jste mi dali příležitost pohovořit před vámi o tak důležitém tématu pro naše občany. Pro Rumunsk, v Rumunsku byl, byla korupce systémový problém která skutečně představovala systém, který se rozvinul v čase, systém, eh, které, kterém byl zapojeni vysocí politici, státní zástupci, soudci a tak dále. A Rumunsko se snaží eh, skutečně od, odpovídajícím a důvěryhodným způsobem odpovídat a tak jsme vytvořili systém boje proti korupci na vysoké úrovni. DNA byla zorganizována v roce 2005 a její výs hlavní kompetence je boj a potírání korupce na vysoké úrovni. To, je, to jsou tedy podmínky, do kterých se zapojila Evropská komise, která podporuje vytváření profesionálního a nezávislého justičního systému v Rumunsku. Statistické systémy a hodnocení Evropské komise z posledních let potvrzují zvyšování efektivnosti Eh, vyšetřování DNA. Počet ukonče, dokončených záležitostí nebo případů se rok od roku zvyšuje, stejně tak jako se zvyšují funkce. Mnoho lidí, kteří byli stíhání kvůli DVA se tři, byl oproti roku 2006. Já jsem si vybrala jako referenční rok konec roku 2006, protože ten systém byl zahájen začátkem roku 2007. Počet lidí odsouzených v roce 2014 byl sedmkrát vyšší než v roce 2006, odsouzených na základě vyšetřování DNA. Až dodnes DNA vlastně eh, vyšetřovala velký počet lidí na, ve vysokých funkcích, 9 členů parlamentu, 12 ministrů, 7 senátorů. A zde už máme, zde už skutečně byly vysloveny od, odsouzení. Byl to, byli to šest, šest ministrů, pět senátorů, bývalý eh, předseda vlády a ještě šest případů je v jednání, což je jasný signál nezávislosti a efektivnosti DNA, to je to, že pouze v roce 2014 jsme požádali rumunský parlament o to, aby schválil uvěznění devíti členů parlamentu a Zpracovali jsme 12 žádostí o trestní stíhání týkající se ministrů, bývalých ministrů a jedna z těchto žádostí byla poslana i Evropskému parlamentu. Takže je to největší počet úředníků a politiků na vysoké úrovni, které, kteří byli vyšetřováni za 12 měsíců kvalita eh, justičního systému samozřejmě závisí na těch lidech, kteří aplikují právo, takže boj proti korupci v justičním systému byl prioritou pro DNA a také jedním z cílů kontroly komise. Od roku 2007 do dneška jsme vlastně stíhali 110 soudních soudců, 56 z nich je již odsouzeno a zbytek případu je ještě v jednání. Nezapomínejme na to, že aby se trestní zákon skutečně mohl aplikovat, tak je důležité, aby ti lidé odsouzení za korupci, aby jim byla zabaven, skonfiskován majetek, který získa, které získali touto trestnou činností. V roce 2014 jsme vlastně zabavili, skonfiskovali eh, majetek z z trestných činů ve výši 310 milionů eur, což je částka, která umožnila zdvojnásobit platy rumunských lékařů. Takže výsledky, efektivnost agentur jako DNA se těžko hodnotí, protože tato kritéria číselná jsou omezena. Kolik soudních soudců, kolik politiků, kolik ministrů musíme stíhat k tomu, aby to byla antikor- skutečně výkonná antikorupční agentura, jaký počet odsouzení odsouzení se očekává. Jestli odsouzení ministra je důležitější než odsouzení starosty například, abychom mohli říci, že ten systém boje proti korupci je výkonný, myslím si, že nikdo nedokáže odpovědět na tyto otázky. A srovnání s ostatními státy není příliš užitečné, protože ty systémy jsou různé. Ale na druhé straně stupeň důvěry veřejnosti v takovéto instituce, to je důležité kritérium. Proti nedávného průzkumu 77% respondentů podporuje vyšetřování proti korupci. A DNA je instituce ze správního systému, která se těší největší důvěře. Z našeho hlediska to znamená, že veřejné mínění nám důvěřuje, protože DNA zaved, aplikuje zákony rovným způsobem jakýkoliv je status nebo funkce té vyšetřované osoby. V roce 2013 například počet lidí, kteří byli odsouzeni za korupční listy, se zvýšil na 75 oproti roku 2013, což vlastně potvrzuje určitou změnu mentality, co se týká eh, sociální akceptovatelnosti tohoto jevu. Objektivita a efektivita vyšetřování prokurátory byla uvedena v roční, ve výroční zprávě evropských eh, expertů této antikorupční zprávě uveřejněné v únoru 2014 je DNA jeden z pěti příkladů dobrých, dobrých postupů na evropské úrovni. Je tam, pracuje tam asi 100 prokurátorů a 200 policistů a pro dosažení takovýchto výsledků jsme museli být proaktivní, pokud jde o stíhání trestních činů. Identifikovali jsme prioritní oblasti činnosti a používáme moderní systémy vyšetřování. Efektivnost našeho systému byla potvrzena soudci, protože počet odsouzení eh, této agentury je stále nad 90 Vždy jsme chtěli dodržovat základní práva osob a procesní záruky a, dobrá, dobrou aplikaci nebo dobré uplatňování zákonu záležitosti těch prokurátorů zabývající se antikorupční politikou používají mechanismy a or, vlastně odl, odložili nebo taj, úroveň korupce představuje, je to obrovská šance pro společnost pochopit a odmítnout příčiny, které nám umožnily dojít až sem. Je to proces, který je dlouhodobý, Dnes ta debata o korupci je všudy přítomná v Rumunsku a úroveň očekávání občanů a jejich jasná podpora vytváří ideální rámec pro eh, hlubokou podstatnou změnu společnosti, která vede k novému způsobu myšlení a také vytváří nové normy je skutečně zásadní, abychom mohli využít této příležitosti a měli, měli bychom to doplňovat preventivními opatřeními, která by odstranila tady ty faktory, které usnadňují a podporují korupci. Trestání eh, těch úředníků skorumpovaných to není jediná možnost, ale je potřeba odstraňovat preventivně rizika a ty slabé stránky, které vedou vlastně k zevšeobecňování jevu korupce. Nezávislost státních zástupců a institucionální stabilita jsou základní podmínky efektivního boje proti korupci. Také je důležité, aby akce justice nebyly blokovány reakcí lidí, kteří se cítí jako cílení těmito vyšetřováními. Asi si dokážete představit, že Eh, ofenzíva, tvrdá ofenzíva DNA vytvořila, skute vyvolala silné reakce ze strany politické třídy, ale také občanských společností a externích eh, pozorovatelů. Naše vyšetřování byla sledována s velkou nadějí ze strany společnosti, ale současně naše vyšetřování mobilizovala celý systém politiků ze všech politických stran, také ze strany biznismenů, kteří se cítí ohroženi a kteří se snaží udržet kontrolu nad veřejnými prostředky. Byly zde určité opakované postupy, pokusy snížit efektivnost například změnou protikorupčního zákona, omezením nástrojů pro prokurátory, dokonce návrhy pro demisí pro prokurátory. Většina tady těchto pokusů nicméně neuspěla. Ale to všechno pouze díky občanské společnosti a díky našim externím partnerům, a to zejména evropským institucím. Nemůžeme popřít to, že vyjádření stanoviska Evropské komise, Evropského parlamentu nebo zástupců velvyslanectví zemí západní Evropy významně přispěly k neúspěchu těch návrhů, o kterých jsem hovořila. A také vytvořili větší důvěru občanské společnosti v Rumunsku. V tomto kontextu MCV hraje roli objektivního pozorovatele, po který Rumunsko dosahuje. Mechanismus nás nám pomohl k hodnocení naší činnosti protože se srovnáváme s, neur, s neutrálním rámcem a také nám umožnil, umožnil zachovat ta témata na programu politiku, to znamená boj proti korupci. Pokud jsme, se nám podařilo stanovit jasná, jasné cíle a jasná opatření, role MCV v tomto vývoji, o kterém hovořím, je tedy jasná a neoddiskutovatelná. A myslím si, že mohu potvrdit, že bez podobného mechanismu ta reforma justičního systému by ne nemohla být provedena ve stejném rozsahu. Mohu vás ujistit, že DNTA bude nadále aplikovat zákony se stejnou odhodlaností a důsledností a přitom samozřejmě dodržovat základní práva a zajišťovat spravedlivý přístup k justici tak, aby byl zachován princip rovnosti před justičními orgány. Počítáme s podporou našich institucionálních partnerů v Rumunsku a máme důvěru v evropské instituce. Doufáme, že budou nás doprovázet a objektivním způsobem nám pomáhat. Děkuji vám za pozornost a očekávám vaše otázky. Děkuji. Jako další na seznamu řečníku paní Laura Stefan z nezávislého fóra expertů z Rumunska. Prosím, paní Stefan. Děkuji, paní předsedající. Ano, děkuji. Za, já bych chtěla ráda vystoupit eh, k tomuto významnému publiku a chtěla bych představit situaci z pohledu nevládních organizací, jak se my díváme na tento mechanismus. Je to poprvé v rumunské historii, kdy za posledních deset let došlo k tomu, že, se k soudu, že jsou k soudu poháněni lidé z vysokých vrstev. A tato změna paradigmatu nepřišla jen tak eh, čistá, jasná a lehce. To, že Rumunsko, že my Rumuni máme problém s vysokou korupcí, to nemusím zdůrazňovat, ale musím také říci, že my s tím něco děláme. Co s tím děláme? Tato, tato činnost nás stojí jak eh, hodně změn v našem životním stylu i ve změně politického života a také to vyžaduje i změnu eh, chování lidí, kteří se každý den eh, věnují mm, právě boji s korupcí a také se věnují těmto vysokoprofilovým případům. Tyto výsledky, které zde byly prezentovány, nepřišly jen tak. Zas vyžadovalo to mnoho let e, práce chytrých, e, moudrých lidí, také se na tom podíleli policejní pracovníci, soudci, kteří vyšetřovali tyto věci. E, trvalo také dlouho, než soudci se vlastně dokázali vyjadřovat k těmto věcem. Je pravda, že Rumunsko má stále problémy s korupcí, ale nyní 8 let po vstupu do Evropské unie můžeme říci, že zde máme tento nový uh, úřad DNA a ten druhý úřad, které jsou považovány za dobré vzory. A je to vlastně i v těch zprávách, o kterých se popisuje situace s korupcí v členských státech. To je také výsledek, který musíme uznat. Je to výsledek který byste nebyl, aniž byste byla dobrá spolupráce mezi Evropskou komisí, Evrop, institucemi Evropské unie a mezi těmito dvěma zeměmi. Tento mechanismus pro spolupráci a ověřování byl navržen v roce 2006 a platí od roku 2007 na Bulharsko a Rumunsko. Období před vstupem bylo obdobím e, takových nerovnoměrných reform. Na začátku roku 2000 se schvalovalo mnoho legislativy, ale už tehdy zde byla kritika, že ta legislativa pak není prováděna v praxi. Eh, ostatní vnější pozorovatelé neviděli žádné výsledky. V roce 2005 jsme vlastně poprvé eh, měli mm, u soudu důležité osoby, proběhlo vyšetřování, tito lidé byli pohnáni k soudu. A také tam vlastně byla první pravomocná rozhodnutí. Většinou byli ti lidé odsouzeni. Myslím si, že je důležité si uvědomit, že nemáme stoprocentní úspěšnost, ale to je zároveň i znak zdravého soudního systému demokratické země. Tento proces přechodu trvá dlouho, vyžaduje to čas a myslím si, že ještě obtížnější, když vlastně musíme dělat více věcí najednou. Na jedné straně reformujeme justiční systém a na druhé straně se tento soudní systém musí vyrovnat s korupcí na vysoké úrovni. Korupce na vysoké úrovni není jen tak eh, ledajaký zločin, protože to je opravdu obtížné v každé zemi. Jsou do toho zapojeni lidé na nejvyšších postech, lidé, kteří mají přímý přístup ke zdrojům, kteří využijí tyto zdroje, aby se bránili. A je to v podstatě jasné, protože každý z nás by využil veškeré prostředky, které má k dispozici, aby e, se obhajoval takové situaci. My jsme se báli, že po vstupu se to tempo reform zpomalí, nebo že se to úplně vlastně zvrátí. A měli jsme pravdu. Měli jsme obavy, že některé věci se mohou změnit. Byly tam třeba pokusy o to propustit některé žalobce, Mm, také vypustit určité části eh, z trestního zákonníku, které se týkají třeba manipulace s volebními výsledky. V společnosti byl takový, mm, byla taková obtížná situace, byly tam velké nepokoje a je obtížné, že když existuje velká korupce, tak eh, jsou tyto problémy. Tento mechanismus pro ověřování a spolupráci dal více prostoru profesionálům, odborným pracovníkům a také nezávislým názorům eh, o pokroku a o problémech, které se týkají eh, mé země, konkrétně korupce a reformy soudnictví. Měli jsme také příležitost vyslechnout si názory Bruselu v obdobích, které byly pro Rumunsko velice obtížné. Třeba léto 2012 to bylo velice napjaté období také tam vlastně pokaždé, když komise vydala svou zprávu, tak v té zprávě jsme vždycky slyšeli jasné stanovisko jednotlivých institucí. Některé institut, na některé instituce. A nebylo to vlastně, některé instituce byly pochváleny, některé byly kritizovány, viděli jsme, co se považuje za dobré, za uh, špatné a jaké hlavní nejdůležitější věci byly učiněny během určitého období. Bylo dobré, že jsme, nemu, že jsme nehovořili pouze o korupci jako takové, ale obecně o právním státu, o nezávislosti soudnictví. A to jsou věci, které eh, jdou ruku v ruce. My jako nevládní organizace chceme, aby zde byly dobré nástroje pro boj s korupcí na vysoké úrovni, ale zároveň chceme i nezávislý soudní systém a chceme také, aby byla dodržována lidská práva. Je důležité věci vidět v kontextu a hledat eh, různé eh, jemné rozdíly a eh, právě proto byly pro nás tyto zprávy o CVM tak důležité. V Rumunsku došlo ke, k novelizaci trestního zákona a zákona o trestním procesu. A tam tedy vždycky je zapotřebí určité období v soudnictví, Nelze očekávat, že se celé soudnictví eh, okamžitě změní, že okamžitě začne využívat tyto nové nástroje. Eh, Nejvyšší soud a ústavní soud nás také varovali, že to bude vyžadovat určité eh, novely, aby se vyřešily určité věci, které nebyly dostatečně ošetřeny v těch nových zákonech. A myslím si, že když dochází k těmto hlubokým zevrubným reformám, tak si myslím, že je přirozené, že, že bude zapotřebí některé věci dolaďovat. A to, co chceme od vlády a od našeho parlamentu, je podpora, je pomoc. Je důležité, aby spolupracovali v eh, těch eh, oblastech, kde jsou zapotřebí změny. Také jsme se věnovali té, té oblasti získávání výnosu stresné činnosti. My jsme také spolupracovali s Ministerstvem spravedlností, spra- uh, usilovali jsme o možnost, jak vymáhat uh, ty výnosy z trestné činnosti. A myslím si, že i Evropská unie nám pomáhá uvědomit si v tom, že je dobré inspirovat se třeba od ostatních zemích. Pokud v některé zemi existuje nějaký model, tak eh, ne, že bychom to chtěli úplně okopírovat, ale je dobré se inspirovat, vzít si po naučení. Je důležité, abychom vypracovali takové mechanismy, které se budou věnovat otázkám eh, boje s korupcí a je dobré, abyste byli jiné nástroje, než pouze trestní, trestně právní vyšetřování. Je důležité, aby bylo možné reagovat na to, pokud se vláda, ehm, pokud je vláda mm, korumpovaná, takže je dobré také například ehm, vypracovat systém sankcí a lépe kontrolovat to, jak vypadá zpráva, jak vypadá administrativa. Takže kromě těch trestně právních sankcí máme také administrativní sankce, eh, disciplinární sankce a um, ještě jeden druh sankcí. Máme zde velký počet soudců a um, specializovaných eh, policistů a je dost um, ehm, nerealistické očekávat, že oni tedy vyřeší naprosto všechny problémy této zemi. Hovořila jsem o tom, že je důležité, aby ty reformy e, pokračovaly. Ale nesmíme být naivní. Takové reformy, takové zevrubné reformy, které mění e, situaci v naší zemi, kde byla opravdu hluboká korupce, tak musíme si také uvědomit, že i ten mechanismus eh, CVM sebou nese náklady jak ze strany Evropské komise, tak eh, i ze strany jejich, eh, jejich bulharských a rumunských protěžků. My jako neza, nevládní organizace jsme jakýmsi nezá, nevlá, nezávislým pozorovatelem a domníváme se, že ty náklady stojí za to. Pokud dojde ke změně Rumunska, pokud Rumunsko opravdu ukáže přesvědčivě, že bojuje s korupcí na vysoké úrovni, tak je to dobrý výsledek. Tak je to vlastně výsledek CVM a je to výsledek i soustavné podpory ze strany Evropské komise. I když zatím ještě úplně nejsme tam, eh, kde chceme být, tak je důležité, že jsme na správné cestě. Stále usilujeme o nezávislost soudnictví, o nezávislé vyšetřování, zejména těch korupčních případů. Vyšetřování musí eh, také zároveň i respektovat dodržování lidských práv. Děkuji, paní Stefan. A poslední na seznamu řečníku je pan James Hamilton, nezávislý právní konzultant. Děkuji, paní předsedající. Já bych se na začátku rád představil. Jmenuji se James Havertel a byl jsem eh, hlavním eh, státním zástupcem v Irsku za posledních 10 eh, let, pak 16 let v Benátské komisi, tedy opravdu mohu se pochlubit zkušenostmi z mnohých systémů mnoha zemí. No a právě boj s korupcí mě zajímá zejména. Za byl jsem jedním z nezávislých odborníků, který byl požádán v září o vyhodnocení toho pokroku a už i v těch dvou předchozích letech jsem se tím zabývám. Takže mám zkušenosti ze tří let a zmíním se o tom typu doporučení, abyste si dokázali udělat představu o tom, v čem spočívá ten postup kontroly a um, spolupráce. Podrobnosti uvádět nebudu, že je máte v té zprávě. Na úvod bych však rád podotkl, že obecně jsem v září měl pocit takového hmatatelného pokroku ve srovnání s těmi dvěmi předchozími lety zejména v oblasti soudnictví co by systému. Jsou tam první známky toho, že soudci opravdu už pochopili a vstředabali tu dynamiku E, například e, ten kasační soud, tam je taková um, železná lady, um, obdivuhodná, určitém eh, věku mladá a pak máme už i ty, kteří mladí nejsou, ale i oni se dokázali nějakým způsobem přizpůsobit tomu novému trestnímu zákonníku, je jednodušší, je ucelenější. Rovněž za prvé, je, je to poprvé, co DNA, o němž tady hovoříme, se dopracovalo skutečných výsledků. V těch předchozích letech byly mnohé věci naběhlé, ale nic se zatím nedělo. Teď už máme i rozsudky usvědčující eh, členy vlády, eh, poslance, soudce a tak dále. Já vás seznámím s tím, co vidím jako takové neduhy, které pokračují, ale co mě bylo opakováno představiteli občanské společnosti i zaměstnanci v tom odvětví soudnictví a vnitra je, nesmíme eh, se vzdávat, nesmíme eh, si už začít blahopřát, protože ještě toho je hodně, co se musí zlepšit a stále ještě máme politické riziko toho, že naskytne liče li se příležitost, tak někteří a možná snad i většina se chtěli do toho pustit po staru. Byly i pokusy politicky zasahovat do práce prokurátorů. Mnozí jsou přesvědčeni, že kdyby nebylo toho mezinárodního dohledu, tak ty výsledky by neuspěly. Tedy pro tyto občany je pokračování mechanismu CVM absolutně rozhodující. Odkazoval jsem na problémy. Soustředím se na jeden či dva, které si myslím jsou takovým nejoptimálnějším znázorněním toho, že stále ještě přes tu dobrou vůli je mnohé v tom politickém systému, co ohrožuje boj s korupcí. A myslím si, že je dost reprezentativní, že jsme takto rozsáhlý seznam politiků byli nuceni zatknout a že jsou nyní stíháni. Jeden z problémů, který já tam vidím, je problém imunity politiku. To se musí omezit, to se musí nově koncipovat. Když jsem tam byl v září, a myslím, že od té doby už došlo k novým případům, bylo mi řečeno, že ty čtyři předchozí žádosti eh, do parlamentu o eh, zbavení imunity byly zamítnuty. Nejsou totiž kritéria, podle nich se parlament musí řídit, hlasování je tajné a nemusí se uvádět důvod. Proto se zdá, že si vlastně poslanci vlastně sami sebe chrání, snaží se eh, vyhnout trestnímu eh, stíhání a i státní zástupci to považují za vážnou překážku při vyšetřování korupce. A z mého pohledu to rovněž poukazuje na nedostatek politické vůle mezi rumunskou politickou elitou. Se opravdu pustit konkrétně do boje s korupcí a ten proces CVM je tím vážně ohrožen. Já jsem tady rozhodně zmínil určité rozhodující otázky, s nimiž se musí Rumunsko poprat a myslím si, že Rumunsko se musí vážně zamyslet nad posledními nedávnými doporučeními Benátského výboru týkající se právě zacházení s parlamentní imunitou poslaneckou imunitou. Druhý problém, který rovněž velice dobře znázorňuje, v čem spočívá překážka ze strany parlamentu, totiž musí se nalézt nějaký způsob toho, že se parlament rozhodnutí soudu přizpůsobí. Nedávno došlo k tomu, co, by, co bych nazval doslova skandálem, totiž nejvyšší soud, uh, došel k závěru, že určití senátoři mají střed zájmu a neměli by zůstat senátory z tohoto důvodu. Přesto však Senát odmítá toto rozhodnutí provést v praxi, což ukazuje nedostatek úcty eh, k právnímu státu a své voli parlamentu. A rovněž zde vidíme, že potíže pramení přímo od politiků v té zemi problém s judikaturou, s eh, tím, jak soudy rozhodují. Některé soudy eh, se věnují vyslovně poslancům jiné obyčejným občanům. Jeden slavný případ se táhl 8 let, jednoduše proto, že když někdo rezignoval na poslanecký mandát, museli začít znovu, tak pak byl znovu zvolen, muselo vše být rozjeto znovu a tak dále. I to bych popsal jako pohrdání soudy. A takovou snahu za každou cenu se chránit před rukou zákona, eh, před eh, tím, že bychom mohli postihnout tu korupci. Dá se, že ještě další věci musí být posíleny, například proškolování. Máme známky signálu, že ne všichni v rámci systému plně chápou, oč jde a jaká pravidla platí. Statisticky řečeno pouhých 8% soudních rozhodnutí například o zabavení majetku je prováděno a je tam vážná potřeba tyto rozsudky provádět. Eh, problém ani není v tom, že by se měla zabavovat eh, například hotovost, či zboží, ale někdo má pod sebou nějaké podnikání a když vznikne rozsudek o zabavení, tak ten člověk stále ještě může podnikat. Tím, čímž pádem si může mm, tu hotovost, případně to zboží někam převést a tak dále. Takže to je jasný, jasná mezera. Další soudní systém, jak státní zástupci, tak soudci musí být chráněni hlavně před neopodstatněnými útoky, zejména ze strany médií, politiků. Na to si soudci stěžovali a bohužel obávám se, že i to poukazuje, že v určitých zdrojích není žádná úcta vůči právu, vůči tomu, že by zákony měly být dodržovány eh, máme eh, tam orgán, který je zodpovědný za střed zájmu, ANI. A ten vyslovně si dal za úkol zabývat se střety zájmu, hlídat je předem a to se bude muset projevit v praxi do budoucna, protože z mého pohledu ten systém jako takový je mm, poměrně kvalitní v tom, kde se jedná o střed zájmu jednoduchý. Například někdo, eh, kdo má zájem o nějakou firmu, to pak předá na eh, příbuzného a tak dále, tak ty sofistikovanější podoby střetu zájmu, ty už tak lehce postižitelné nejsou a tam se to musí hlídat a zajistit, aby k tomu nedocházelo. Další problém. Ústřední nákup zásobování zboží a služeb se musí posílit. Systém byl zaveden, ale zdá se, že pouze zaměstnává asi pět nebo šest lidí. Například při zásobování, centrálním zásobování zbožím eh, v oblasti medicíny, v oblasti zdravotnictví. Eh, pouze několik málo smluv je pokryto tímto systémem. Ani zde se nezdá, že by existovala politická vůle si s těmito zdroji a s hospodařením poradit. Pak přiznání o majetku. I to musí být uskutečněno v praxi tak, aby eh, jakýkoliv korupčník byl nachytán. Já jsem byl šokován, když jsem zjistil, že jeden z inspektorů ve zdravotnictví, kdo v pod, který v podstatě prodával certifikáty mm, nemocenské, eh, aby z toho ti lidé mohli těžit, toho se vůbec ten systém přiznání majetku vůbec netýkal, i když je tam jasné, že právě takový inspektor eh, je v pozici, kde je ohrožen korupcí eh, ve školství. I tam velice silná lákadla. Eh, je systém o nahrávání zkoušek, což vzniklo, že opravdu korupce byla vymícena v ve, ve školství, ale pak najednou nějaký politik zrušil ty kamery takže se to přestalo hlídat. To snad, myslím, zvráceno bylo, ale to je jasný důkaz toho, jak si politici dokážou ještě zabojovat, aby se zbavovali těchto zásahů. Další věc, kterou bychom mohli provést, je zajistit, aby výsledky odhadů byly zveřejňovány a výsledky těchto kontrol. Další věc ve vztahu k DNA. Na čem tam záleží? DNA koná velice důležitou práci, významnou práci. Oni by měli mít možnost mít vlastní um, eh, inspektory, eh, kteří eh, vše budou vyšetřovat. Vyšetřovatele zatím musí spoléhat na ten policejní systém. Ne, že by ten systém nebyl spolehlivý, ale já se obávám, že se stane velice selektivním, protože ten bezpečnostní systém, bezpečnostní služby, to nejsou státní zástupci. Oni mají jiné cíle a pokud někoho objeví, kdo koná zlo, tak jejich zájem je nechat si toho člověka jako informátora, nestíhat ho, aby mohli čerpat kvalitní informace. Tedy z mého pohledu je to nebezpečné spolehat na pouze tyto lidi jako hlavní zdroj informací o korupci. Zjevné řešení je posílit sám orgán DNA. A při této příležitosti vzdám hold eh, občanům v Rumunsku, kteří opravdu se snaží ze všech sil, aby situaci zvrátili, aby se dostavili konkrétní úspěchy. Domnívám se však, že sám mechanismus CVM a DNA musí pokračovat. Je to zcela zásadní věc, zásadní pomoc pro tyto lidi. Neustále je i mi to opakováno a já to opakuji s potěšením i vám. Srdečné díky pane Hamilton. Takže tady máme konkrétní záležitosti. A první kolečko otázek začíná paní zpravodajka a prosím všechny, aby dodrželi dvě minuty na jakoukoliv otázku. Začíná paní Makovej. Uh, mulțumesc, doamna președintă. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, měla takovou první připomínku a samozřejmě bych ráda poděkovala všem eh, řečníkům a všem, kteří dnes přišli a kteří hovořili v té části věnované Rumunsku o opravdu vynikajících výsledcích podložených důkazy vycházejícími z nezávislých vyšetřování DMA. Vidíte, že máme expert, že zde máme expertku ze z občanské společnosti, máme tady také zahraniční experty našeho irského kolegu, kterého dnes vidím poprvé. A potom samozřejmě paní Katrin Day, generální eh, tajemnici Evropské komise. Takže ano, je to možné. A abych něco zopakovala. Jenom ti, kteří mají odvahu, uspějí. A to je vlastně případ těch, kteří pracují pro DNA. Odvážili se, my všichni jsme se v roce 2005 odvážili a došli jsme tam, kam jsme došli. Druhá věc, kterou bych chtěla říct, je tato. Až do až do Máme zde ještě určitou překážku tady těm této reformě a to je politická třída, jsou politikové. Paní Štefán a pan ministr to řekli. Politikové nečekají na ta vyšetřování s rukama v klíně. Samozřejmě, že nikdo nechce být vyšetřován, odsouzen nebo uvězněn. Rozdíl je v tom, že politikové mají možnost zabránit tomu vyšetřování, mohou změnit zákony, mohou eh, přijmout rozhodnutí o výměně státního zástupce, mohou omezit prostředky, takže oni mají možnost zastavit, ukončit ta vyšetřování a dělají to také. Proto je důležité pokračovat, aby ten mechanismus pokračoval až do okamžiku, kdy si budeme jisti, že politikové už vlastně tady toto nebudou dělat. Já vás bohužel musím přerušit. Kolega Pasko má nyní slovo na dvě minuty, prosím. Děkuji. Já bych měl několik otázek. Nejprve na paní Katrin Day. Otázka zní, zda dnes, kdy hovoříme o tomto tématu ve výboru Kokobus, neměli bychom tedy eh, říci, že o MCV se bude diskutovat na úrovni ECOFINu a nikoli v radě ŽAJ, ve radě? Druhá otázka. Vidíme zde, že paní Makovej je zpravodajka. Je tedy zpravodajka nebo je moderátorka? Pokud je zpravodajka, tak eh, jaké zprávy tedy? A třetí otázka, mohla by nám paní Makovej říci, jaká byla role PNA, tedy Národního státní, antikorupčního státního zastupitelství, což je předchůdce DNA a další e, otázka, proč vaši předchůdci schválili reformu justice v roce 2005 nařízením o eh, odpovědnosti v parlamentu, i když vláda, přestože vláda měla většinu. Další kolega Postináro na dvě minuty. Prosím, dodržujte řečnický čas. Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Také vystoupím v rumunštině, pokud mohu. Děkuji. Já bych nejprve chtěl eh, přivítat tady tuto akci toto naše slyšení, i když z institucionálního hlediska, pokud se týká kompetencí výboru pro rozpočtovou kontrolu a výboru REGI, nevidím tedy úplně dobře, jak vlastně můžeme spojit kompetence REGI a KOKOBu. A to říkám jakožto bývalý zpravodaj pro fondy soudržnosti. Za druhé, chtěl bych zdoraznit tu skutečnost, že dva oficiální zástupci Rumunska opravdu obrovským způsobem přispěli k tomuto. Takže přispění rumunských institucí by mělo být, eh, měl by být Evropský parlament o tom informován tak, aby se zabránilo určitému folkloru nebo zastáncům tě, toho, kteří popularizují určitá kliše. A měl bych nyní několik otázek. Za prvé, je to zejména otázka na pana Hamiltona je lepší věřit lidem nebo věřit institucím? Podle mého názoru důležitější je věřit spíše institucím, protože pokud budeme věnovat důvěru osobám, lidem tedy, tak máme případy jako případ bývalé ředitelky eh, ředitelství pro boje proti organizovanému zločinu, která je dnes obžalována a která je nyní vlastně ve vyšetřovací vazbě. Čili jaký je váš dojem, jaké jsou vaše zkušenosti? Vy jste nám zde uvedl určité částečné, dílčí informace, určité folklorní, dalo by se říct, takové mm, kuse, protože v Rum, praxi nikdo neinstaloval v Rumunsku kamery do eh, místnosti nebo do třídy, kde se provádějí zkoušky, respektive neodstranili je. Je to praxe, která ještě pokračuje. Bohužel už jste vyčerpal dvě minuty, předsedkyně. Pře, pře, předsedkyně přerušuje. Nicméně, viděl jsem, že se jedná o určitý eh, záv závazek, že Rumunsko a Bulharsko nemohou být předmětem dvojích standardů. Já, mě to mrzí, ale bohužel vás musím požádat, abyste dodržovali řečnický čas. Kolega Ivan, prosím, na dvě minuty. membru Děkuji. Celá dlouhá léta jsem sám byl členem výboru pro rozpočtovou kontrolu a jsem a sám jsem spolupracoval například s agenturou OLAF na mnoha zprávách. Dovolím si oslovit tři záležitosti zmínit, které zde roz, dosud nezazněly, ale jsem rád, jak jsme se zde sešli. Ten mechanismus CVM, to by nemělo být tak, že se jedná o spolupráci um, a zároveň, um, že by se o nic nevnikalo. Měl by to být spíše dozor. Uh, Ono se to totiž u jedné vlády projeví nějak, jinak se to projevuje u další vlády a bohužel se jedná o politickou záležitost, která se projevuje pouze politicky. To musím říct i s politováním. Na tiskové komi- eh, konferenci komise se dokonce už komentovali určité části té zprávy, než se o tom dozvěděl dotčený region. A pak korupce v Rumunsku. Ano, je to problém, ale má ho i Německo a Francie, nikoli pouze Rumunsko a Bulharsko mnohé případy, jimiž se zabývá i náš výbor, se týká firm, které například spolupracují, například rumunské firmy s nějakou německou či francouzskou firmou. Potřebujeme tedy mechanismus dozoru eh, pro všechny evropské země, i když v těchto zemích ano, je to potřeba, ale mělo by se to rozšířit na celou Evropu, ten boj s korupcí. A poslední otázka, asi známe na ní odpověď Domníváte se, že ten mechanismus by měl být napojen eh, s otázkou přistoupení těchto dvou zemí do šengenského prostoru? Jako další kolega Preda na dvě minuty. Děkuji. Paní předsedající, já srdečně děkuji všem hostům za skvělé příspěvky, které jste přednesli. Dovolte mi, abych si sám eh, k tomu ještě zauvažoval. Já se domnívám, že je nutno opravdu v tom mechanismu spolupráce a ověřování pokračovat. Vím, že to vede k určitým kontroverzím a je to tak v podstatě vždy. Kdykoliv se objeví ve vládě nějaký nový politik naší zemi, tak se zmiňuje o tom, že by vše už mělo být dokončeno, že by to mělo doběhnout. Ale dokud se o tom diskutuje, tak eh, to ještě není. Eh, tak to znamená, že ještě je co řešit. Až když už si toho mechanismu nebude nikdo všímat, tak bude vyzrálý k tomu, aby mohl být zakončen. A nyní ještě otázka na um, pana uh, Kazanču. Jako jediný hovořil o uzavírání toho mechanismu v oblasti justice. To je vlastně taková výjimka. Od roku 2012 do roku 2015 přece naopak se ukázaly dva nové problémy. Za prvé eh, změny v ústavě a pak při slušný pověřenec. Vy jste zástupce vládní většiny v Rumunsku většinové strany. Co se stalo s tou diskusí o změně ústavy? Ona se rozběhne, pak najednou se nějak vytratí, není to vůbec transparentní. A pak ještě ten ombudsman. O něm se hovořilo. Vy zastupujete zde premiéra a ten nám přece všem slíbil, že přijde s koncepcí ombudsmana a všechny strany to podpořily a on si zároveň tam zmínil o kolegovi z vaší vládní strany. Co s tím dal? Já sama jsem se zapsala na seznam řečníku a mám otázku na paní Dej. Rovněž se to týká toho, kdo vlastně za co odpovídá. Já se obávám, tady odpovím na otázku kolegy, ano, jsme to my, kdo jsme přece jen odpovědní. A nyní se ptám, co se děje, když jsme v prostředí, kde má nějaký orgán problém s korupcí a zároveň čerpá evropské peníze. To přece ty evropské prostředky vážně ohrožuje. Jsme svědky v mnohých členských státech eh, střetu zájmu, kde politik má firmu a zároveň je ministrem a případně v tom auditním řetězci je ještě zodpovědný za čerpání těch prostředků. Otázka zní, zda bychom opravdu nepotřebovali komunitární úpravu právní, která by nějakým způsobem tématizovala střety zájmu tohoto druhu. A já jsem vděčná komisi, že se tímto typem střetu zájmu zabývá. My to vidíme i ve státech sousedících s Německem a komise se chovala velice dobře v té záležitosti. Otázka zní, zda bychom tam neměli být ještě aktivnější, protože si nejsem jistá, zda to, co máme zatím právně k dispozici, nám stačí. A pak mám ještě otázku na pana ministra. My jsme si dnes vyslechli něco, co opravdu nám dělá vrázky. Ehm, osvědčilo by se, kdybyste nám zkusil popsat další kroky, které jako vláda zamýšlíte, s nimiž počítáte, abyste se zabývali té korupce, která doslova prožírá státní e, struktury a jako další pan kolega Nikolaj. Děkuji, paní předsedkyně. Moje otázky jsou pro paní Dej. Rumunsko patří k zemím, které od roku 2009 podporovaly Nizozemsko, pokud jde o žádost o e, zapojení e, CVM na evropské úrovni. V některé země bohužel v roce 2009 blokovaly tuto iniciativu, zejména, se vyjadř, zejména tedy považ, používali záminku ustanovení smlouvy o založení Evropské unie. Já si myslím, že by bylo dobré mít nějaký evropský mechanismus pro boj proti, trans, pro přeshraniční boj proti korupci. Protože Samozřejmě Rumunsko a Bulharsko jsou zapojeny nebo jsou předmětem tohoto mechanismu, ale některé země mají zákony, které jsou takové více propustné, abych tak řekl. Přestože ten mechanismus je podle mého názoru mechanismus patřící k, derivova- k odvozenému právu. Není, nejsou tam žádné sankce za neplnění cílu A ochranné doložky jsou promlčené od roku 2009. Takže z politické sankce, které samozřejmě uplatňují některé členské státy, jsou v rozporu s principy evropského práva a evropských smluv. A spojovat tuto záležitost s Schengenem, tak to podle mě porušuje evropské smlouvy. V určitém okamžiku při výběru lidských zdrojů, tak jste byl, byli, byl kontaktován, než se vytvořil tady ten eh, mechanismus eh, spolupráce a kontroly. V tom smyslu, aby, aby se zajistila zajistilo to, že budou vybráni ti správní lidé se správnými kompetencemi na správných místech a zavedli jste jasná kritéria pro hodnocení těch osob? Kolega Marinesku, další na seznamu řečníků, dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, uč, dopady mechanismu pro spolupráci a kontrolu, tedy ty účinky nebo dopady, ty jsou jasné reforma justičního systému v Rumunsku vlastně z velké části je výsledkem tohoto mechanismu, takže si myslím, že ukončit mechanismus by mělo, mělo být rozhodnutí, které bude přijato v Rumunsku. Nejprve tím, že omezíme pokusy o ovlivňování justice a potom také tím, že vlastně, když budeme moci říct si ano, tak teď už jsme dozráli do toho okamžiku, kdy si umíme pomoci sami. Myslím si, že instituce jako takové už jsou dostatečně vyzrále. Měl bych otázku na paní Dej. Už čtyři roky Rumunsko plní všechny podmínky ohledně Schengenu. Čtyři roky už Rumunsko pracuje aktivně se všemi systémy, se systémem CIS, SIS, systém VIS, se všemi hraničními systémy. Takže já se domnívám, že to není správné, není korektní takto využívat určité země, vnucovat jí používání všech těchto systémů, aniž bychom ji přijali do šengenského systému. Několikrát zde zaznělo, že není vazba mezi CVM a Schengenem. Já si myslím, že to nestačí. Já si myslím, že teď je potřeba přesvědčit evropské státy, že nej, není tady tento vztah, protože jinak se dostáváme do podobné situace jako s Nizozemskem. Nizozemsko je největší investor v Rumunsku ale přitom je to největší nepřítel eh, vstupu, přístupu Rumunska do Schengenu. Takže já si myslím naopak, že pojítko mezi tím je kolega Fransulik, no kolegyně Fransulika na dvě minuty. Velice děkuji, paní předsedkyně. Velice děkuji za prezentace, které jsme zde slyšeli. V jedné chvíli zaznělo, že výsledky toho orgánu DNA byly způsobeny zejména díky právě tomu novému mechanismu CVM. Já s tím nesouhlasím, protože ty výsledky toho orgánu, e, za ty výsledky odpovídají lidé, kteří tam pracují, kteří tam pracují s obrovským zaujetím. Mechanismus CVM možná byl výraznou pobítkou, možná stále takto působí pro celou řadu institucí, takže i pro soudnictví. Ale e, hlavní je to, že všechny instituce musí pracovat na stejné úrovni a měli by pracovat takto dobře, ať už tady bude ten mechanismus CVM nebo nebude. Protože vlastně to by mělo přece fungovat v celé Evropské unii, ne pouze v Bulharsku a Rumunsku. No a zároveň tento mechanismus CVM, který je důležitý pro modernizaci institucí v naší zemi, by měl být eh, jaksi eh, zaveden ve všech členských státech, ne pouze v těch dvou zemích, které vstoupily do EU v roce 2007, protože i jiné země v Evropské unie um, mají podobné problémy. A jsou to ty starší členské státy, jsou, eh, je tam závislé soudnictví, je tam korupce a eh, ty jejich, některé instituce fungují špatně. A teď už se dostáváme ještě k velice důležité věci. Už jste zazněla otázka Schengenu. Takže proč je přístup Bulharska a Rumunska do šengenského prostoru některými členskými státy eh, jaksi podmiňován tím mechanismem CVM? V podstatě ten mechanismus CVM se používá jako nástroj zahraniční politiky a to není přijatelné. Děkuji paní kolegyně Krapiny. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, všem řečníkům, zástupkyni občanské společnosti, rumunským institucím, paní generální tajemnici, ale úplně dobře jsem nepochopila to, co chtěl říct expert. A byla jsem upřímně řečeno šokována. Myslím si, že to, co říkáte, není odůvodněné. Proč jste řekl, že bychom měli mít výbor expertů na hodnocení diplomu? Upřímně tomu jsem neporozuměla. Vy byste chtěl ještě zas nějaký další speciální mechanismus pro e, Rumunsko? Pane Preda, nechte mě prosím položit otázku. Paní předsedkyně, mohu pokračovat? Vy jste hovořil jste o několik, některých aspektech a vycházíte z informací, které jste získal od občanů. Já si myslím, že to není odůvodněné, to, co zde říkáte, takže prosím odpověste na mou otázku. Dále se domnívám, že situace Rumunska a Bulharska eh, je to je pravda, co říkala kolegyně, vztah, pojítko mezi vstup do, vstupem do Schengenu a CVM, ale musíme být upřímní. Můžeme vidět určitý pokrok, v posledních letech došlo k pokroku a je jasné, že ať je jakékoliv aspekt, tak vlastně k pokroku došlo. Potom je na odnázka, kterou jsem položila také ve Štrasburku na plenárce. Je normální, že platíme peníze z národních rozpočtů za euro, za zaměstnance eurojustice, takže kolegyně Lang, poslední, je vám poslední na seznamu řečníků, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat odborníkům, kteří zde prezentovali detailní informace ohledně pokroku, kterého dosáhlo Rumunsko a Bulharsko. A chtěla, měla bych otázku na paní Makovej. Vy jste říkala, že pro politiky, kteří se snaží zbavit CVM, tak říkáte, aby s tím přestali. Proč jste to ale neřekla v roce 2011, když jste byla blízká vládě tehdejší? Vláda, která vlastně svým způsobem poškodila obrázek Rumunska. Já si myslím, že otázka, kterou si musíme položit, je, co že, že pokud že nebylo by lepší říci, místo co bychom říkali, že CVM by nemělo se používat pro Bulharsko a Rumunsko, ale spíše těm, kteří říkají, že je zde pojítko mezi CVM a Schengenem, že s tím by se mělo tedy přestat, neměli bychom říkat, ne, nemyslím si, že bychom měli říkat politikům, kteří hovozí, hovoří o CVM, aby s tím přestali. Je potřeba zohlednit pokroku, který byl dosažen, ale vy požadujete, aby ten mechanismus pokračoval pro obě dvě ty země. Děkuji. Je to opravdu napínavá diskuse. Nejprve bych chtěla vás poprosit spíše o věcnost, abychom se od toho tématu neodalovali. Takže prosím, dávám slovo paní Dej, potom budeme pokračovat dalšími řečníky. Aby... Takže paní Dej, prosím. Thank you very much, Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím zodpovědět hlavně na tři druhy dotazů. Za prvé, jestli eh, se bude o mechanismus CVM hovořit na radě ECOFIN. Mechanismus CVM se soustředí na reformu soudnictví, um, potírání korupce a organizovaný zločin. Takže je to trošku, to vypadá jako právní věc, ale nepatří to radě pro eh, SVV, ale eh, projednává se to na radě pro všeobecné záležitosti. Je to velice důležité uvědomit si, že pro členské země je důležité, aby tam v těch jednotlivých zemích byl fungující soudní systém, že to je důležité pro fungování celé Evropské unie. Občas se o tom hovoří i na radě ECOFIN, eh, protože se tam hovořilo obecně o důležitosti fungování justičních systémů ve všech členských států, protože to může mít i hospodářský efekt, například to, pokud to funguje špatně, tak to může odrazovat investory. Ale CVM e, se projednává pouze na Radě pro všeobecné záležitosti. To bylo první věc. Dále, řada eh, řečníků se ptala na Schengen a chci říci, že komise má jasnou pozici komise nesouhlasí ani nevidí s žádným propojením přístup, přistoupení do Schengenu a CVM. E. Komise už to několikrát řekla na vysoké úrovni, účastnila jsem se několika rad, kde bylo jasně řečeno, že tam není takové propojení, že tam není taková vazba, ale... takže komise má naprosto jasnou pozici. My nesouhlasíme s tímto propojením, nemyslíme si, že by to bylo fér, tak to, to propojovat, ale zároveň ne, nevíme, ne, nemůžeme přesvědčit členské státy, aby třeba neměly nějaké um, projevy v tomto, v tomto smyslu. Pak, proč tento mechanismus není pro všechny členské státy? Eh, někdo se ptal, proč, kde vlastně se ten mechanismus vzal. To bylo v době před vstupu během předstupních vyjednávání. Tehdy jste byla taková dohoda, ty země na to přistoupily a dohodly se, že ten systém eh, bude zahájen a i když vlastně už funguje 8 let, tak si musíme uvědomit, že to bylo tehdy součástí určitých předstupních eh, příslibů nebo dohod. Eh, od té doby mm, také došlo v celé Evropské unii k pochopení toho, jak jsou důležité funkční soudní systémy. Komise připravuje různé speciální podpůrné mechanismy sledujeme blíže fungování soudních systémů v jednotlivých členských státech. Máme zde třeba ty hodnotící eh, tabulky, ty scoreboardy o justičních systémech, takže opravdu více se věnujeme důležitosti fungu- fungování justice v členských státech, ve všech členských státech. Ale stále zde zůstává faktem to, že cílem CVM je zlepšit fungování justice v Rumunsku a Bulharsku, aby tyto systémy se dostaly alespoň na minimální úroveň toho, jak fungují ostatní země. Dále, je pravda, že korupce je i v jiných státech. Lidé jsou prostě mm, stejní v každé zemi. Ale rozdíl je v tom, nebo proč tak usilujeme o to CVM. V jiných zemích je totiž fungující justiční systém, který řeší pro případy korupce, když se tam objeví. A to je právě rozdíl. Takže když hovoříme o udržitelnosti toho systému, o nezvrát, nemožnosti zvrátit fungování těchto systémů, a je důležité tedy, aby ty případy korupce byly projednány, aby byly šetřeny. A až ten systém bude fungovat, tak my budeme úplně první, kdo velice rád řekne, ten systém může být ukončen. Dále chci ještě reagovat na otázku paní předsedkyně. Ptala jste se, kdo odpovídá za případy kde je nějaká korupce, kde vlastně jsou i peníze z EU, z evropského rozpočtu. Máme zde takzvané sdílené řízení, takže členské státy eh, dohlíží na tu, na tu fázi, kde ty peníze jsou v členských státech. My víte, že komise eh, může pozastavit platby a dělá to s náležitou péčí, když se zjistí během auditu, že tam je nějaká problém korupce, špatné, špatná zpráva prostředků nebo nějaký konflikt zájmu. Takže můžeme toto dělat. V případě Rumunska a Bulharska vidíme, že i jejich místní eh, kontrolní systémy mají stále větší kapacitu zachytávat tyto případy a zabývat se s nimi. Takže eh, od roku 2014 eh, teď vlastně se stále zvyšuje schopnost místních rumunských a bulharských orgánů, aby sami zachytávali ty, systé- ty případy a řešili je. Ale jinak ta odpovědnost je na, řadě, na straně členských států. Děkuji. Mhm, nyní paní Kevesi. Kévesi. Mhm, děkuji. Ona zde v podstatě nezazněla přímá otázka ohledně činnosti naší instituce. Takže zda je lépe důvěřovat lidem nebo institucím, já si myslím, že je potřeba důvěřovat zákonu především. A ty, ten pokrok, kterého jsme do dneška dosáhli, je vlastně díky úsilí všech zapojených osob, které pracují v těch institucích. Pro mě, když se pokud jde o ukončení toho mechanismu, tak mohu říci, že ten mechanismus pro nás byl velmi užitečný, že nám velmi posloužil naší, nejen naší instituci, ale obecně rumunskému justičnímu systému. Já si myslím, že se provádí roční objektivní hodnocení eh, vývoje našich činností a dosaženého pokroku. A na druhé straně si myslím, že ta evropská zpráva proti eh, korupční agentury je, dává jasný obrázek boje proti korupci v Rumunsku. Je to vlastně srovnávací studie Rumunska s ostatními členskými státy. A Rumunsko bylo ukázáno jako jeden z pěti vzorů dobrých osvědčených postupů na evropské úrovni. Jasné je, že tento mechanismus a tato kontrola pro nás byly velmi užitečné v kritických obdobích jako například období, kdy jsme se snažili upravit, pozměnit zákon, nebo kdy byly snahy tedy vytvářet překážky. A samozřejmě hodnocení na evropské úrovni může být důležité. Pane ministře, prosím, můžete reagovat na připomínky a otázky. Děkuji. Já se domnívám, že jsem měl, byl, zazněly dvě přímé otázky na mě od pana Predy týkající se ústavy. Já zde zastupuji vládu a nikoli v parlamentní většinu. V prvé řadě proces, o kterém hovoříte, probíhá výhradně v parlamentu v této chvíli. A v parlamentu takže odpověď na vaši otázku byste našel v parlamentu. Z našeho hlediska, z hlediska Ministerstva spravedlnosti, jsme řekli, že samozřejmě můžeme pomáhat, že můžeme poskytovat pomoc při zpracování ústavy. A abychom přeměnili slova v činy, tak vám mohu říci, že příští měsíc se budeme účastnit návrhu překladu všech ústav členských států Evropské unie, překladu do romonštiny tedy, abychom měli určité srovnání, jaké části by měly být a jaké instituce by měly být upraveny a změněny z ústavního hlediska. V rámci fungování justičního systému nedojde ke změnám. Samozřejmě pokud to systém bude žádat, tak ano. Potom ta zde byla ještě druhá otázka paní předsedkyně. Nemyslím si, že údaje, které jsou, jsem zde představil, jsou znepokojující. Já se domnívám naopak, že jsem hovořil o pokroku, o úspěších, o akcích vlády v oblasti boje proti korupci. Já jsem hovořil o zapojení vlády, o její podpoře, finanční podpoře institucím, které jsou zapojeny do boje proti korupci. Řekli jsem, že jsme vytvořili tisíc pracovních míst pro tento boj, takže já si nemyslím, že to je zanedbatelné. Máme národní strategii boje proti korupci, která byla zpracovaná v roce 2011 a jejím cílem je veřejná zpráva, jak na národní, tak na místní úrovni. A tento mechanismus byl dobře hodnocen ze strany CVM až od roku 2012 dosud. To je příklad osvědčených postupů. Také jsem hovořil o mechanismu prevence. To je návrh zákona, do kterého se zapojuje ministerstvo. Je to návrh zákona, který bude předložen do veřejné rozpravy v následujících dnech. A je jasné, že všechna opatření, je potřeba přijmout všechna normativní opatření pro boj proti korupci ve státní správě, jak centrální, tak eh, místní. A konečně poslední připomínka, pokud se týká budoucnosti CVM. Rumunsko bude dodržovat a plnit závazky, které přijalo při vstupu do EU. Domnívám se, že rámec stanovený předsedou Junckerem a rumunským prezidentem Klausem Johannisem jasně ukazují, že tento návrh je nereálný, do, a, reálný a projekt, kterého se všichni musí zapojit. Děkuji. Um, Děkuji. Paní Pan Hamilton. Já si dovolím pouze dvě reakce na některé z těch komentářů, které jsem si vyslechla. Někdo tady žádal o tento mechanismus CVM pro všechny členské státy. Ano, zní to přitažlivě, ale dovolím si všem připomenout, že máme e, Greco, která funguje v rámci Rady Evropy a tam je systém vyhodnocování rovného rovným, vzájemného vyhodnocování a většina členských států Rady Evropy považuje tento mechanismus za velice užitečný. Já sám jsem se toho už účastnil při celé řadě příležitostí, jak ten vyhodnocovaný, tak i hodnotitel a opravdu to funguje dobře. Já chápu, že se Rumunsko a Bulharsko může cítit, že na něho někdo poukazuje prstem a mají pocit, že jsou jakoby v koutě. Je dobré eh, nastavit systémy, kde se od sebe vzájemně poučujeme. Ale to už existuje. Pak další velice relevantní otázka, zda máme důvěřovat více lidem nebo institucím. No, já bych odpověděl, je to u obou. Nikdo nechce tvrdit, že například Rumuni či Bulhaři jsou méně důvěryhodní než ostatní národy. ale institucím nelze automaticky důvěřovat taktéž, protože každá instituce se snaží zajistit své vlastní přežití, hlídat si své vlastní zájmy. Na čem záleží je mít systémy a postupy a jasné rozdělení pravomocí. Tam nejde pouze o abstraktní myšlenku. Tam to vše pramení z té původní koncepce a z toho, o čem víme, že existuje totiž, že moc je sama o sobě korumpující. Když se podíváte na madisonskou myšlenku a na USA, tam vůbec nejde o nějaké tři sila, která jsou oddělena od sebe a nemají vzájemný kontakt. Ne, jde o tři systémy, které vzájemně se hlídají, které si vzájemně zajišťují tu rovnováhu toho, aby žáden, žádný z nich se nestal příliš mocný. E, tam jde o kontrolní mechanismus, e, který rovněž uplatně Kozán. Tedy je třeba například zajistit nezávislost soudců, aby se cítili, že mohou si dovolit být nezávislí. Rovněž státní zástupci. Musíme mít mechanismy, které zajistí, že ti, které jmenujeme, jsou v rámci toho, co lze zjistit, nezávislí a udrží si tu nezávislost. Ten mechanismus jmenování se musí už sám snažit zamezovat tomu, aby nedocházelo k bratříčkování, ke klientelismu a k nepotismu všechny tyto mechanismy eh, byly nastaveny už v jiných členských státech právě proto, že v podstatě nelze absolutně a a priori důvěřovat komukoli. Jde o to, abychom to měli nastavené tak, aby lidské slabiny, slabiny institucí nemohli vyhřeznout na povrch. Máme zcela zřejmé problémy u určitých eh, institucí, ale v Rumunsku a v Bulharsku bohužel často máme co dělat s mentalitou, která akceptuje tyto slabiny a ty neduhy, které už tam vládnou dlouhou dobu, takže to bych v reakci řekl. Další řečník. Uh, well, No, no, tam vlastně na mě žádné přímé otázky nesměřovaly. Ale domnívám se, že přidaná hodnota právě tohoto typu debaty spočívá v tom, že alespoň už si ty názory vyměníme. I když vzájemně nesouhlasíme, tak si alespoň vyjasníme pozice. Já bych ráda zopakovala, že z mého pohledu dokazuje ten CVM, jak probíhal, že je to úspěšná věc a že mé zemi opravdu pomohl. Samozřejmě, že vnější mechanismus nás dovede pouze někam jako takový a že ten tlak může mít vliv, ale pouze omezený, protože když ta země se změnit nechce, tak se ani nezmění. Pokud v té zemi je dostatečně um, silná skupina jedinců, kteří jsou ochotni riskovat a pustit se do těch reform a nebát se, protože ono někdy to může vybouchnout a zranit nás to, toho jsme rovněž byli svědky pokud se do toho troufáme se pustit, tak ta vnější pomoc je rozhodující. Kdyby Rumunsko tu vnější pomoc nemělo, tak by opravdu bylo naivní spoléhat se pouze na rumunské spoluobčany. A představovat si, že bychom vše zvládli a poté bychom byli přijati do EU. Hm, tak to by to asi neproběhlo. Ale nyní jsme na zdárné cestě, důvěra v soudy se neustále zvyšuje a já doufám, že se dožijí doby, kdy se postavíme na vlastní nohy, budeme mít samostatné, nezávislé, důvěryhodné instituce. Zatím na této etapě nejsme. Vidíme zejména v dobách napětí, eh, v dobách, kdy eh, vznikají nějaké zákony, které najednou si parlament projedná v noci, lidé o tom nevěděli, tak většinou se ozvou hlasy zvenčí, které vyjádří obavy a až pak naši politici se vzpamatují a rozmyslí si to. Děkuji, že tato debata probíhá. Děkuji vám. Byly ještě otázky na paní Makovej, takže Moniko, prosím. Děkuji. Já budu velmi stručná. Nejprve co se týká propojení s Schengenem. Já jsem vždy zdůrazňovala, že nesmíme propojovat přistoupení Rumunska k šengenskému prostoru s mechanismem pro spolupráci a kontrolu, ale musíme být realističtí jsou někteří členské státy, které toto propojují s korupcí, protože šengenský prostor je prostor důvěry. Takže pokud chceme, aby Rumunsko přistoupilo do Schengenu, tak je potřeba bojovat proti korupci. A kde je ten problém? V politicích. Pokud vy a vaše strany, kterých jste členy, pokud jste hlasovali pro zrušení imunity, nebo byste byli hlasovali, tak by to bylo dobré, ale neudělali jste to. Takže to je vlastně politická třída, to jsou rumunští politikové, kteří jsou vlastně příčinou toho, že jsme zatím se nepřipojili k šengenskému prostoru. Potom, co se týká role národní antikorupční prokuratury, byla nulová. A Připomínám, že je to právě kvůli PNA, kdy jsme vlastně dostali ochranou doložku. A pokud si dobře pamatujete, tak to nás v podstatě skoro stálo přistoupení k Evropské unii. A to vlastně bylo kvůli minulé vlády, vládě. A moje poslední odpověď, já jsem byla vždy důsledná, vždy jsem říkala, že musíme zachovat CVM už od roku 2007, ať byla jakákoliv vláda, jakákoliv strana u vlády, tak já jsem pro CVM, protože je užitečný pro Rumunsko a pro Rumuny a nikoliv pro politiky. A teď na závěr bych chtěla doplnit jednu věc, která platí jak pro Rumunsko, tak pro Bulharsko. Nad rámec trestních stíhání a odsouzení, vyšetřování je velice důležité, nezbytné a naléhavé, a zabavování majetku, výnosu z trestné činnosti, těch peněz. Takže kladu otázku, pane ministře Kazančuku a pane, a bulharský, pane bulharský ministře, kdy převedete směrnici o konfiskaci výnosů z trestné činnosti do legislativy našich zemí, protože ukradené peníze prostě se musí vrátit občanům. The quality of rapporteur, Madam Chair. Second. Kvalita od zpravodajky, paní předsedající. Sedíte na tom, je to tam zapsáno. Předsedající, ano, přesně tak. K tomu by přesně docházet nemělo. Já nyní navrhuji, abychom pokračovali s programem, tak jak jsme měli v úmyslu, totiž přejdeme k Bulharsku. Eh, chci všem účastníkům diskuse srdečně poděkovat a jsem přesvědčena, že si kolegové najdou místo, prostor, aby se těm tématům věnovali dále. Já budu pokračovat s programem. Děkuji všem přítomným ministrům, pane Hemezne i vám, paní Stefan, za to, že jste s námi setrvali a prosím, aby na pódium se dostavili řečníci za Bulharsko.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 Já bych ráda vyzvala všechny, abychom pokračovali. We are just, I'm sorry, but we, I see we are losing time, which uh, we are running out of time. That's why. Prostě nám chybí čas nebudeme mít dost času na to Bulharsko, takže opravdu prosím všechny, aby buď opustili místnost,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 Ono, ano, je to tady takové trochu zmatečné, ale budeme pokračovat. Pokračujeme s naším pořadem jednání. Vítám velice srdečně představitele Bulharska. Paní Dej přece jen už musí odejít. Já jsem ji žádala a ptala jsem se jí, ale naše představitelka uh, Eh, vedení toho sekretariátu, který řídí celou záležitost, bohužel už přítom nemůže být. Srdečně zdravím představitele Ministerstva spravedlnosti Michava Ruseva, pana Paldera. To je můj eh, krajan, který Bulharsko zná důkladně pak tam máme expertu na oblast EU, pana Stefanova, ředitel střediska pro e, studium demokracie z Bulharska a pak paní Teneva Metodjeva, odbornice za Transparency International. Máme těsný program, nabitý program, prosím, respektujte řečnickou dobu. E, paní ministrině, máte slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte poděkovat Evropské komisi za podporu, kterou nám poskytuje prostřednictvím mechanismu pro spolupráci a ověřování. Tento mechanismus CVM nám pomáhá zlepšit náš justiční systém v Bulharsku, aby byl transparentnější, účinnější a aby se dokázal eh, vyrovnat případy korupce a organizovaného zločinu. Chceme zachovat právní stát, je to důležité pro všechny. Stanovisko Bulharů je stejné, jako je stanovisko všech občanů ostatních členských států. Nedávný průzkum barometru ukázal, že více než 96 Bulharů po, považují e, korupci a organizovaný zločin za vážný problém. A je to tedy velký problém pro celou zemi. Ten průzkum také ukázal, že většina Bulharů se domnívá, že Evropská unie by měla také hrát úlohu v tom, jak tyto problémy překonat. Dovolte mi soustředit se na aktualizovanou strategii, jak zdokonalit justiční systém. Máme zde rozhodnutí z prosince 2014. Je to tedy aktualizovaná strategie, jak pokračovat s reformou soudního systému. Byla schválena parlamentem 21. ledna 2015 ústavní většinou 173 hlasů. Ta práce začala už v roce 2013 a prováděly ji vlastně tři vlády za sebou. V lednu 2014 Evropská komise doporučila provést aktualizaci naší strategie z roku 2010. Doporučení obsahovala eh, nebo ta doporučení vycházela z různých nových zjištění a ze zpráv o CVM za poslední čtyři roky. My jsme aktualizovali tu strategii o reformě také i podle doporučení Rady Evropy, také i podle posledního rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Chtěl bych zdůraznit, že tato strategie mm, je na sedm let a usiluje o efektivní záruky nestranosti a nezávislosti soudnictví. Chce také zajistit dobrou zprávu v soudnictví, dobré řízení a vysoce efektivní fungování. Chceme, aby naši soudci byli, soudci, soudní, eh, vyšetřovací soudci i mm, žalobci byli motivovaní, profesionální a nestranní. Chceme také nové reformy, chceme také e, opravdu zaručit právo na spravedlivý soudní proces pro všechny občany a zároveň chceme chránit lidská práva. Tato strategie je také nástroj, jak podpořit e, operační program na období 2014 a 2020 na který, který bude usilovat o lepší zprávu věcí veřejných, také máme na to vyčleněny prostředky. Tato opatření nové strategie jsou silně podporována příslušnými a souvisejícími nástroji. Podle programu zde bude e-justice, navýšení transparentnosti, zlepš, zrychlení soudů, také procesní a organizační reforma, lepší přístup k justici a také odborná příprava soudců. Od lednu tohoto roku také vláda schválila akční plán na rok 2015, bylo to 11. března. Tento akční plán se věnuje doporučením zprávy. Opatření, která jsou tam, se týkají reformy justice a také koordinují úsilí jednotlivých organizací. Já se omlouvám, že mluvím tak rychle, ale vidím, že mám málo času. Vycházíme chceme tedy reformovat soudnictví, chceme bojovat s korupcí a chceme také potírat organizovaný zločin. To jsou hlavní cíle. Co se týče nezávislosti soudců a integrity, bezúhonosti, tak se všechny instituce snaží o tyto cíle. Nedávno také třeba Ministerstvo spravedlností umožnilo možnost vést disciplinární řízení proti soudcům, kteří systematicky porušují své povinnosti e, ale zatím tedy se to použilo pouze jednou. Nový předseda vrchního kasačního soudu také aktivně využívá možnost vést disciplinární řízení proti některým soudcům, kteří porušují své povinnosti. Pak je zde také ta vrchní rada, o jejichž povinnostech se teď hovoří. Hovoří se o tom, že by měla být tak restrukturalizována, aby se věnovala disciplinárním otázkám. Bylo by tam speciální kolegium. Hovoří se tedy o tom, jak by se vedla ta rozhodnutí, kdo by se na nich podílel. Chceme také přímo volené členy této rady a také eh, chceme i, aby hlasování probíhalo tajným způsobem a aby bylo důvěryhodné. Dále připravuje se speciální eh, vyhláška, která má také reorganizovat eh, tu nižší soustavu. Chce také usilovat o změny, které se týkají soudců, o jejich vysílání, zlepšení disciplinárních řízení. Výrazná změna je také rozšíření působnosti autonomie soudců. Usilujeme o nezávislost soudců. Dalším cílem je posílit také roli inspektorátů 2. dubna proběhly volby hlavního inspektora do této rady a podle nás je to velice důležitý krok. Dále, co se týče reformy soudního systému, jsme teď v, ve fázi, kdy přehodnocujeme také mm, postihy. Chtěli bychom mít speciální novou politiku postihů um, a chceme nahradit eh, trestní sankce jinými, třeba administrativními sankcemi. Také posoudíme a budeme připravovat nový trestní zákonník. Soudní rada v posledních dvou letech soustavně pracuje je to třeba rada, která se Usiluje se o změnu eh, soudní mapy v, Evrop- eh, v Bulharsku a chceme o to, aby ta síť soudů byla efektivnější. Analýza eh, pracovní zátěže již bude dokončena, pardon, tedy byla dokončena přesně 2015. Pak je zde také speciální nová strategie na e-spravedlnost, e-justice Většina nástrojů bude financována z operačního programu Řádná zpráva věcí veřejných. Novela trestního zákona a také procesního trestního zákona se připravuje. Tyto nové návrhy představují eh, speciální balíček, návrh eh, těchto zákonů bude připraven na konci měsíce a bude také předložen veřejné konzultaci. Chceme také chránit lidská práva, chceme usilovat o nápravnou justici, o justici zaměřenou na nezletilé delikventy. Co se týče korupce, tak zde máme Národní strategii pro potírání korupce, která byla schválena vládou 8. dubna 2015. Máme speciální oddělení pro analýzu konfliktu zájmů a jmění lidí, kteří jsou na vysokých postech. Máme také speciální eh, opatření v šesti, obdo, všech šesti částech. Boj s korupcí na vysoké úrovni, potírání politické korupce, včetně volební korupce. Chceme také zabraňovat korupci na ministerstvu vnitra, na soudech eh, a také chceme bojovat i s takovou drobnou korupcí občanů. Dále probíhá proces eh, reorganizace soudů. Chceme posílit eh, státní zastupitelství, aby také, abychom také mohli dokončovat soudní případy, kdy jsou pohnáni ke spravedlnosti pachatelé Eh, organizovaného zločinu na vysoké úrovni. Dále také se zakládá nové oddělení, které bude vyšetřovat eh, pachatele, kteří jsou na vysokých politických nebo úřednických místech. Dále spolupracuje s tím i Ministerstvo vnitra, bezpečnostní agentury, úřad státního žalobce. Chceme také i zlepšit kvalifikaci úředníků, kteří spolupracují se specializovanými soudci v těchto odděleních. Organizovaný zločin, to je poslední bod, o kterém chci hovořit, protože nemám dost času. Ustudujeme o dobrou spolupráci s ministerstvem vnitra. Máme nového, pardon, novou ministrini vnitra, paní Bečvárovou, která je velice takovou silnou politickou osobností, má velké ambice provádět ve svém rezortu reformy. Chceme odstranit nedostatky ve vyšetřování, které jsou systematické povahy, například i nedávno Evropský soud pro lidská práva upozornil na, na to ve věci SZ versus Bulharsko. Hmm, dále také chceme zaručit eh, kvalitní eh, služby státního zastupitelství. Děkuji za pozornost a ráda zpovím vaše dotazy. Děkuji. Ano, bylo to z lichvíku, ale jinak to nejde. Eh, prosím, pan Falders. Děkuji, paní předsedající, za tu příležitost eh, podělit se o zkušenosti z eh, mých 20-letých zkušeností v Bulharsku a ze spolupráce s Bulharskem, přátelské i jiné. Pan státní minister před parlamentem prohlásil, že potřebují eh, ku předu. A nemohlo by to být výstižněji a ani nemohla přijít ta poslední zpráva ve vhodnější dobu. A my už jsme měli různé zprávy. Už celkem čtyři, vždy to byly vždy jenom úseky a vždy se někde zasekli v tom politickém soukolí. E, konečně se, jsme se dočkali k definitivní strategii v oblasti justice, kterou schválil bulharský parlament. A zdá se, že nyní má šanci být realizována. Proč tomu takto věřím? Za prvé, jedná se o novinku, že opravdu parlament eh, schválil justiční strategii jednomyslně. Navíc je to opravdu priorita pro tento parlament. Nyní si už nemůže žádná strana dovolit zůstat mimo, protože když nemáme spolehlivou justici, nemáme e, právní jistotu, bez právní jistoty nemáme důvěryhodnost, bez důvěryhodnosti investice, bez investic blahobyt, e, bez blahobytu nám utíkají odborníci, no a kruh se uzavírá, ale statistika poukazuje na to, že vše už bylo spuštěno. Bulharští občan občané opravdu vnímám, že jsou velice trpěliví a opravdu chci, žádají, aby se s nedůvěryhodnou justicí něco podniklo. A i seriózní bulharský tisk to neustále připomíná a to už tomu se politici nevyhnou. Další záležitost. Ta nově získaná politická stabilita Bulharska by měla sama být zárukou toho, že eh, politika eh, bude realizovat tuto sedmiletou koncepci reformy, že jí vdechne sílu a že by měla eh, dokončit tu rozhodující fázi v tom čase, který zbývá v tom volebním období. Všem politikům záleží na tom, aby neriskovali nové volby. Proto opravdu doufám, že ta stabilita nastane. Jsem zároveň realistou a vidím i ta rizika. Za prvé, justiční reforma je program na střednědobé období a mnohé z toho eh, musíme začít uskutečňovat dnes a úspěch se dopraví, dostaví až pozítří. Což bohužel znamená, že množství lidé tím, že nevidí nic, co by se konkrétně dělo, tak to vzdávají nevidí ehm, žádný pokrok, s tím se musí něco dělat. Další riziko spočívá eh, v části politických elit, které jednají na základě, pokud něčemu mohou politicky zamezit, tak budou hlasovat proti. Tedy oni odhlasovali a schválili justiční reformu a jsou odhodláni zamezit jakékoliv praktické realizaci. Určitě mezi ně nepatří ta vládní strana ministra spravedlnosti, ale u ostatních si nejsme jisti. Máme už určité pochybovače, kteří jednak říkají, že na tom až tak nezáleží a jednak, že tam jsou ústavní pochybnosti. A to už u těch dřívějších reform jsme zažili, kde e, veškeré pochybnosti z pohledu ústavního ústavní soud zamítl. Ale přesto Víme, že máme takovéto mechanismy celou věc blokovat, že jsou přítomny a vidíme, že ty zájmy se táhnou všemi stranami. Že vlastně nikdo si tu justiční reformu nepřeje, protože to omezuje jejich vliv. Zažili jsme to už v roce 2012, kde například byla blokována, byly blokovány zákony o um, zabavování majetku pocházejícího z trestné činnosti tam, pokud by k tomu eh, se úspěch nedostavil, tak bohužel by i veřejnost to vnímala jako selhání. Aniž bych ignoroval rizika, přesto se domnívám, že jsme na správné cestě, na optimistické cestě, protože už jsme se začali zabývat rozdělením vrchní justiční rady na prokuraturu a soudce. Sice k tomu ještě konkrétně v praxi nedošlo, ale už se to prohvází. Doufám, že to opravdu bude uskutečněno. Je proto i generální státní zástupce a to je mimochodem instituce. Už právě u pokroku v roce 2014 reagovala jako první měla eh, okamžitě předložila 18-měsíční akční plán a zabývá se jeho konkrétní prosazováním. Eh, parlament však se záležitostí nezabýval, nenašel si čas. Tedy to byl takový krátký přehled eh, o justiční reformě. Nyní otázka druhá kapitola korupce, organizovaný zločin tomu říkám ve zkratce OK. Zpráva CVM hovoří o tom, že se jedná o vážná témata na která zatím nikdo nejde s přiměřenou rozhodností. Ano, je tomu tak, ale musíme tam vidět různé odstíny. Je možné potvrdit, že korupce už stále intenzivněji není vnímána veřejnosti jako přirozený jev. Organizovaný zločin uh, který se zmocnil mnohých i kádrů, například eh, hovoříme multigroup nebo Ilja Pavlov, že už eh, ztrácí pozice. Už se nestřílí, alespoň ne tak často. Eh, tedy organizovaný zločin je mírně na ústupu, přesto však máme stále ještě 200 nevyšetřených nebo pouze velice mizivě vyšetřených eh, zločinů. Struktury organizovaného zločinu a eh, korupce se stávají subtilnějšími. Eh, spíše jde o praní špinavých peněz, o korupci a v určitých dílčích oblastech můžeme i hovořit o pokroku jako pozitivní zde vyznamenám pohraniční policii, eh, celní zprávu a policejní vyšetřovatele, kteří už mají kritéria při volbě eh, vhodných eh, prostředků z určitého katalogu a šikovné propojení rigidních kritérií volby s konfiskací majetku, napomáhá boji s korupcí. Oblast justice to je obtížné, přestože tady nahlížím na justici a prokuraturu v jednom. Máme mezinárodní experty, ty už přišli v roce 2001, kteří eh, tvořili společné týmy, přišli s takovou koncepcí společných policejně eh, policejních týmů spolupracujících eh, se státními zástupci, ale do roku 2008 trvalo, než eh, z důvodu toho, že konečně to bylo eh, profinancováno unijními prostředky a kde došlo k obrovským skandálům u programu SAPER, se začaly šetřit opravdové skandály a kde se konečně objevili kvalifikovaní státní zástupci, kteří se toho ujali a konečně jsme svědky obvinění a i prvních usvědčujících rozsudků, i když bohužel na nízké úrovni. Důvod, že to nešlo dál, má mm, opodstatnění a to přetrvává. Koncept způsobu a rozsahu finančních šetření, ten na sebe nechal čekat až do roku 2012. V roce 2012 to mm, implementoval generální státní zástupce. Nyní už je to kvalitní i z pohledu doplnění tím zabavováním aktiv. Další věc, do roku 2012 nic takového provést nešlo. Ono to parlament totiž neschválil a pak až takovou zotřenou verzi, takže to můžeme považovat si již za určitou podmíněnou konfiskaci. Zejména e, tam je ta hranice 125 tisíců eur příliš vysoká. Mělo by to začínat už na desítkách tisíc eur. Je to vše intenzivně personální. Máme nejdříve e, sazbu 300 místa, pak máme pouze 200 zaměstnanců, navíc e, jsou přetíženi. Další věc, jako červená nic se e, těmi agenturami, inspektoráty a komisemi e, táhnou ta témata boje s korupcí, ale zdá se, že žádná z nich není příslušným způsobem efektivní. Není schopna prosadit jakékoliv opatření. Zdá se, že je to roztříštěná koncepce, institucí je příliš mnoho, navíc si mezi sebou nevymění údaje. Tedy v oblasti OK stále znovu zjišťujeme, že různé opatření eh, jsou eh, prosazována nikoli pouze příliš pozdě, ale že to není ani promyšleno a mno, mnohé věci jsou fixovány pouze na částečnou záležitost a vše, co je v pozadí, zůstává i nadále skryto. Zlepšila se situace tím, že máme speciální soudy, speciální oddělení, které se výslovně zabývají korupcí a organizovaným zločinem ty si počínají dobře a tam jim nelze nic vytknout, záležitosti jsou složité, většinou to má soustažnost s mezinárodní scénou a to jsou i otázky, které e, nelze vyřešit rychle ani v jiných členských zemích. Bohužel v roce 2013 došlo k takové určité ráně této koncepci, kde to bylo mezi ministerství přehozeno, to specializované oddělení pro boj s korupcí, Nyní nová vláda to znovu zvrátila, takže to byla taková rána důvěryhodnosti toho orgánu a doufejme, že se znovu zvetí. Nyní mám takový jistý pocit, že ti, kteří se to týká, ti odborníci vědí, oč jde, eh, chtějí intenzivněji pracovat na té tématice a strategie už eh, směřuje správným směrem a zdá se, že to klima eh, změnit mentalitu je zde natrvalo a že i státní zastupitelé se do toho vkládají a obecně můžeme být optimisty. Děkuji vám. Děkuji. Nyní se dostáváme k následující řečnici, paní Zlatanové, takže prosím, máte 10 minut. Děkuji, děkuji vážená paní Gressler. Guests. Vážení hosté, vážení panelisté, Už 8 let funguje v naší zemi mechanismus CVM a máme také asi 8 zpráv, které se týkají mechanismu CVM v Bulharsku a Rumunsku. Chtěla bych se na to trošku zretrospektivně podívat, protože si myslím, že je dobré čas od času se trochu ohlédnout a porovnat se eh, s tím, jak vypadala ta situace ne před několika měsíci, ale před deseti lety, nebo před těmi osmi lety takže vybrala jsem si takový ten, takové desetiletí. V minulosti nebo když třeba porovnáme to, jak vypadá státní zastupitelství po těch deseti letech, tak si musíme uvědomit, že to je také i díky úsilí, které by bylo v těchto deseti letech. Já i kolegyně by si budou pamatovat, jak to vypadalo v minulosti. V roce 2003 se bulharský parlament eh, výrazně politicky vyjádřil napříč celým politickým spektrem, že chce přistoupit k soudní reformě. Po třech, městech, eh, po třech měsících dokončilo Bulharsko přístupové kapitoly a vlastně to už potom bylo na cestě k podepsání přístupových smluv. Od té doby došlo k jedné dobré věci. Všechny další strategie reformy soudnictví vychází z té předvstupní fáze. Takže eh, na sebe navazují. Od roku 2003 jsme dosáhli mnoha věcí. Nesouhlasím s lidmi, kteří říkají, že CVM nepřineslo žádné výsledky. Naopak, když to porovnáme s jinými monitorovacími mechanismy, které má třeba Rada Evropy, nebo když to porovnáme s těmi novými nástroji, třeba jako je scoreboard, hodnotící tabulky komise, tak CVM je nejúspěšnější nástrojem a nejcennějším nástrojem. A ještě musím upozornit na to, že tento mechanismus nemá vlastně žádné legální, eh, nebo ne, nebyl právně závazný, protože vlastně po dvou eh, letech po přistoupení si skončila jeho platnost, ale bylo to vlastně takovým způsobem, který nám ukázal cestu. Takže co jsme, čeho jsme dosáhli? Proberu to stručně. Jak jsem říkala, jsou zde vlastně tři generace soudních reform. Většina z nich již byla provedena a přispěla k lepšímu stavu Eh, z justice. V roce 2005, 6 a 7 eh, se eh, změnil procesní zákon, což obrovským způsobem zrychlilo soudní řízení. Teď už to v Bulharsku není problém, že by tam byla nějaká zdlouhavá soudní řízení, takže lidé mohou očekávat, že spravedlnost bude nějak způsobem tedy, že se, že se domůžou spravedlnosti v rozumném čase. Dále, ta věc zabavování eh, majetku. V minulosti, když jsme to zaváděli, tak to vlastně bylo jednou, vycházeli jsme ze situace eh, Spojeného království a Irska. Vy, vy, vy, také jsme vytvořili specializované soudy a zastupitelství pro organizovaný eh, pro organizovaný zločin před několika lety. A také jsme připravili speciální struktury, třeba Workor nejdůležitější dvě věci, podle mého názoru, které snad zůstanou navždy, které se změnily navždy, je přístup politiků a soudců, přístup eh, politiků k soudnictví, takže to snad zůstane i do budoucna. V roce 2000 třeba bylo možné, aby mm, jeden poslanec, který byl místopředsedou politické strany v parlamentu a byl také místo předsedou parlamentu, tak tehdy se vlastně mohl stát um, také soudcem, což už dnes tedy by to už možné nebylo. Dnes je to tak, že to musí být eh, odborník, který má dostatečné dovednosti a schopnosti a není to vůbec nějaká politická funkce, jako tomu bylo v minulosti. Také je důležité, že profesní komory soudců, soudní komora získala nové postavení, také přispěla k tomuto systému, k této reformě. A už eh, také je není možné tuto komoru nějakým způsobem ignorovat. Ne vždy se shodneme, ne vždy se shodneme s touto organizací, máme tam také jiné organizace, ale jsou teď bráni mnohem vážněji, než tomu bylo v minulosti. Ještě mohu říci, že je důležité, že Evropská unie se také vyvinula od roku 2007. Bohužel jsme svědky velkých porušování práva v některých členských státech. Netýká se to jenom Bulharska, díky bohu. Co se týče provádění doporučení, které se během celého toho období CVM. Když jsem se připravovala na toto slyšení, tak jsem spočítala, že průměrná doba na zavedení jednotlivého doporučení byla více než rok a půl. To byl tedy průměr, možná, že kolegové z nevládních organizací by také třeba mohli spočítat, jaké to je. Takže ta doba, proč, to, proč je to tak, takto dlouhá? První důvod je objektivní. Velice často to doporučení vyžadovalo legislativní změny, v různých citlivých a, za, a, a důležitých odvětvích nebo oblastech. No a v parlamentu to tedy trvá určitou dobu, než dojde ke změně legislativy. Někdy však to spoždění byla způsobena tím, že zde, byla, nebo že zde chyběla nějaká taková veřejná debata o tom, co vlastně to doporučení znamená, co se tím míní. většinou, když byla zveřejněna ta zpráva, tak jsme asi zhruba týden o tom diskutovali. Probírali, činili jsme různé analýzy, co se tím doporučením vlastně míní a jak ho tedy zavádět. Bohužel velice často došlo k obrovskému spolitizování těch doporučení. Každé členské státy si to vlastně zneužili pro své politické eh, snahy a ne, ne, nepomohlo to příliš obecnému pokroku. Mohu vás ujistit, že se to může stát pokaždé, když se nějaká politická strana dostane k moci, takže mm, že, že tedy mohou mít eh, snahy kritizovat soudní reformy. Tím se dostávám ke čtvrtému bodu. Dvě nejdůležitější doporučení ve zprávě na rok 2015 podle mého názoru jsou následující. To první doporučení je spíše komentář nebo pozorování, tak tomu říká komise. Říká se v tomto doporučení, že je zapotřebí dalších změn v politické kultuře a je důležité, aby si politikové uvědomili, že to jsou prioritní témata, aby se dostala na mm, vrchol politických priorit. Také je důležité stavět eh, na konsenzu. Proč je to důležité? Je velice důležité, že parlament schválil soudní strategii. Já bych se velice ráda mýlila, ale obávám se, že v Bulharsku neexistuje politický konsensus o strategii soudnictví. Politický konsensus existuje v tom smyslu, že něco je třeba změnit, něco se tedy musí změnit, tak obecně, ale tento politický konsensus ještě tedy není zdaleka u něčeho konkrétního. Dvě strany ve vládnoucí koalici předložily velice podrobné pozměňovací návrhy k této věci a lišily se výrazně také od návrhů vlady. Takže uvnitř koalice neexistuje dohoda nad tím, jak dosáhnout těch cílů. No a co se týče opozice, myslím si, že ještě předtím, než vláda předloží návrh zákona, tak musí nejprve eh, dojít k nějakému koncensu, protože jinak žádná reforma nebude udržitelná a jakmile se v budoucnosti změní složení parlamentu, tak většina předloží jinou novelu nebo jiný pozměňovací návrh a um, bude tam zase nový zákon. Reforma může být podle mého názoru udržitelná pouze tehdy, kdy tam opravdu bude nějaký rozumný konsenzus velké většiny. Děkuji. Děkuji. Víme, o čem hovoříte. O tom se už hovořilo před několika měsíci a před několika roty. Další pan Stefanov na seznamu řečníků. Ladies and gentlemen. Děkuji, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Já jsem eh, zaslal písemné eh, prohlášení nebo písemnou prezentaci položil jsem si otázku, zda bychom měli takový systém CVM zavádět i v jiných zemích, které chtějí přistoupit. Také zde otázka, zda CVM by měl být navázán na Schengen nebo na čerpání EU fondů. A také, jak je to tedy s tímto systémem v Bulharsku a Rumunsku. Na začátku bych jenom chtěl představit eh, svou organizaci. Já chci říct, že to má organizace, čím se zabývá 25 let. Eh, naše organizace pracuje v této oblasti od roku 1997. Bojovali jsme od, této, od, té, od té doby, už jsme začali bojovat s korupcí. V té době nebyly ani k dispozici žádné údaje o korupci. Dnes ta situace je jiná. Dneska Evropská komise má jednak kapitolu, má tři nástroje, jednak je to rozši, politika rozšíření, dále CVM a také eh, zpráva proti korupci. Spolupracuji rovněž s koalicí z nevládních organizací z, z východní Evropy, takže nám to umožňuje porovnávat situaci v jednotlivých kandidátských zemích, takže tam a plus tedy třeba situace v Chorvatsku, v Rumunsku. A já jsem také velice rád, že jsem členem organizace Antikor, která se zabývá výzkumem o boji s korupcí a mohu s hrdostí říci, že tep, teď zrovna jsme tento výzkum dokončili a předložili komisi. Hovořili jsme tam o tom, jak korupce dopadá na prostředky Evropské unie, takže budete mít brzo k dispozici z, takové čerstvé informace. Ještě bych chtěl na začátek e, říci, že tento nástroj CVM, to už jste zaznělo, je nástroj, který vítáme. Bylo to vlastně takový první pilíř reform, toho trojuhelníku reform. kam tedy spadá politická, tam musí být na jedné straně politici, na druhé straně občanská společnost. Druhá věc je načasování. paní Makovej říkala, že Bulhaři chtěli vidět výsledky co nejdříve, ale boj s korupcí trvá mnohem déle než nějakých 9, 10 nebo 20 let. Když se podíváme třeba na případy korupce v USA, Jižní Koreu, tak si musíme uvědomit, nebo když se podíváme třeba i na zkušenosti zemí z Jižní Evropy, tak si prostě musíme uvědomit, že boj s korupcí je běh na dlouhou trať. Paní Gray hovořila poměrně diplomaticky o tom, že ty výsledky provádění mechanismu CVM v Bulharsku byly jaksi smíšené. Přinesly na jedné straně celou řadu nových institucí, nových eh, zákonů, Pokud eh, tento mechanismus CVM by byl by byl pouze takovým nějakým slohovým cvičením, tak by Bulharsko prošlo, protože Bulharsko nikdy třeba nebylo ve třech e, zemích, které mají úplně nejvyšší korupci, když se podíváme na výsledky barometru. Když porovnáme Bulharsko se západním Balkánem a s Rumunskem, tak zjistíme, že v době přestoupení měla Bulharsko podobnou míru korupce jako Chorvatsko. Ale otázkou je tedy, jak ty, forma, jak ty nové organizace působí a také otázkou, proč si Bulharsko stále myslí, že to je Evropská komise, která hájí jejich zájmy lépe než jejich vlastní vláda. Myslím si, že to ukazuje nedostatek politické vůle pohnout se v té oblasti justice a bojovat s korupcí. Co můžeme učinit? Když se podíváme na způsob, jakým fungoval mechanismus CVM, možná si řekneme, že je dost těžké na to navazovat třeba Schengen nebo fondy Evropského unie, unie. Protože už k tomu třeba došlo v roce 2008, došlo ke zmrazení prostředků Evropské unie pro Bulharsko. Myslím si, že ten mechanismus CVM měl spíše dopad na lepší hospodaření než na boj s korupcí. Když se podíváme na zprávu evropských fondů, tak eh, uvidíme mnohem lepší výsledky, než byly výsledky v boji se samotnou korupcí. Dovolte mi uvést pár čísel, která zatím ještě nebyla zveřejněna riziko korupce v evropských, u evropských fondů je mnohem nižší v Rumunsku a Bulharsku, než je tomu v těchto zemích u peněz, které plynou na infrastrukturu. Když přemýšlíme o propojení CVM s jinými věcmi, tak musíme být obezřetní. Má to totiž silný politický prvek. Na jedné straně máme čísla a seznam různých opatření, které komise nabízí, ale mohlo by to také vést k nežádoucí antievropské populistické politice, jejíhož nárůstu jsme svědky v posledních letech. A také je špatné, aby si někdo myslel, že Bulharsko je jakýmsi druhořadým členem, protože ohledně Schengenu komise několikrát zopakovala, že Bulharsko plní šengenská kritéria. Já bych řekl, že i když je tento mechanismus velice složitý, tak je rozumnou cestou vpřed. Má své nedostatky, ale jiným způsobem nedosáhneme rozumné výrazné reformy. Co bychom doporučili v dalšímu používání mechanismu CVM? A myslím si, že to mohou používat i kandidátské země. Když se podíváme na kapitolu 23, 24, tak jak vypadá teď a jak vypadala v minulosti, před přistoupením u Bulharska a Rumunska, tak si všimneme, že ta kapitola je podobná jako ten mechanismus CVN, e, je velice technická, velice odborná, eh, pardon, podrobná, ale zároveň také má politický prvek, což je jakýmsi důležitým dodatkem. Když Chorvatsko přistoupilo k Evropské unii, tak eh, vlastně muselo, mm, spo, muselo splnit mnohem přísnější podmínky než v minulosti Bulharsko a Rumunsko. Myslím si, že by byla dobrou příležitostí, kdyby se CVM také doplnil do nového nástroje Evropské unie, kterým jsou zprávy o boji s korupcí. Tato zpráva se vlastně bude týkat celé Evropské unie. Mělo by to posílit tu politickou složku boje s korupcí, o kterou usiluje Evropská komise. No ale vím, že členské státy by nebyly úplně nadšené. A ještě si trošku ohřeju vlastní polívčičku. Chci říci, že my podporujeme také mechanismus eh, přeskumu svobodné občanské společnosti, také bychom tam používali systémy benchmarkingu. A ještě bych chtěla říci, že na místo byče bychom spíše měli používat cukr, když hovoříme o financích, které plynou z Evropské unie. A ať už, to jsou, ať už je to z generálního ředitelství pro výzkum nebo justici, tak eh, je dobré, aby tam byly další zdroje nebo další i odborná pomoc pro Bulharsko, aby dokázalo svou situaci změnit. Když byste porovnali situaci v Bulharsku a Rumunsku se situací v západní, na západním Balkánu, tak byste zjistili, že i když jsme dost kritičtí k pokroku v Bulharsku a Rumunsku, tak opravdu vidíme hmatatelné výsledky v těchto dvou zemích. Děkuji. Herzlichen Dank. Srdečně děkuji a nyní na závěr paní Toneva Metoděva. Chair. Děkuji. Já začnu sdělením, že v době, kdy se Evropská unie potýká s globálními výzvami, dokonce i s krizí fundamentálních hodnot, tak je opravdu nezbytné se tázat, zda reprezentativní demokracie, jaký známe, je v krizi, zda právní stát opravdu funguje, zda opravdu volný trh není substituován, substituován oligarchickými strukturami vzájemnou závislosti na komerčních subjektech. Já jsem skeptik, když se podívám na srovnávací údaje velkých mezinárodních rankingových systému, tak nevidíme žádný pokrok za posledních 8 let takový hmatatelný pokrok, konkrétní pokrok v Bulharsku. Eh, šedá ekonomika v Bulharsku stále ještě je na stabilních 30% například veškerého hospodářství. Hospodářské svobody, eh, konkurenceschopnost je slabá, ehm, zhoršuje se svoboda médií a 96% Bulharů, říkají statistiky, je přesvědčeno, že korupce a podobná e, organizovaný zločin zůstávají hlavním problémem po Bulharsko. Takže tam se situace za 8 let vůbec nezlepšila a Transparency International pravidelně umistuje Bulharsko mezi státy nejvíce skorumpovanými v Evropské unii. Tedy spolupráce v oblasti eh, kontroly a ehm, zavádění ehm, mechanismus eh, spolupráce a kontroly nepřinesl kýžené výsledky. Proč? Nejdříve bych jasně ráda řekla, že jsem přesvědčena, že ta páka, eh, kterou reprezentuje EU, je zcela zásadní v tom, jak spustit v Bulharsku nějaký pokrok. A já jsem přesvědčena, že ten nástroj CVM by mohl býval uspět. A můžeme udělat mnohé, abychom toho cíle dosáhli. Bohužel však samotný mechanismus v somě skrývá určité nedostatky a to i v podobě politické opozice k reformám která v Bulharsku přetrvává. Já jsem přesvědčena, že existují i alternativy, jak tento nástroj překoncipovat, aby byl pokrok viditelnější, aby byl lépe v dosahu. Problém právního státu je velice složitý a je v podstatě systémový. Vyžaduje jednak metodiku, která by s ním pracovala, a jednak ta úroveň složitosti byla mohu říci, od samého začátku podceněna v rámci toho mechanismu CVM. Historické, kulturní, politické, společenské kořeny, korupce a toho, zda právní stát v Bulharsku vůbec funguje, musí být za obsaženy v analýze toho, jak dále s mechanismem CVM pokračovat. Rovněž musíme jasně vnímat propojení tří jevů, které můžeme vnímat eh, separátně, totiž politika, ehm, zločinecké kruhy a opozice vůči reformám. Definice těchto tří proudů a jejich komplexní pojetí je zcela klíčová pro to, abychom si dokázali uvědomit povahu výzev v oblasti uplatňování CVM. A samozřejmě zavádění samotných postupů pluralistické demokracie automaticky nezmění povahu fungování státu, fungování politických eh, sil v postkomunistické zemi. Právě naopak, eh, politická impotence stran opravdu reprezentovat eh, občany je přímo zatlačuje do zneužívání, systémového zneužívání mechanismu klientelismu, neprůhledného chování a ignorování jak hospodářských, tak sociálních aspektů. To je jev a problém, který si zaslouží další pozornost, jak ze strany bulharské vlády, tak i ze strany evropských institucí. Za druhé, Myslím si, že opravdu se potřebujeme zbavit jazyka politické eh, správnosti, diplomatických eh, obratů a musíme si říkat věci na rovinu. Jazyk, který se snaží vše postihnout, aniž bychom se někoho dotkli, tak často nevystihuje povahu korupce, nevystihuje povahu absence právního státu v Bulharsku. V opačném případě opravdu nastane stav, že bude eh, CVM zneužito pro politické účely a to vůbec evropským občanům neprospěje. Za třetí, musíme být velice obezřetní, když nahlížíme na zjištění a doporučení v těch zprávách, zda jsou konzistentní. Nám konzistentní eh, v průběhu těchto let až tak nepřipadají. Je opravdu nebezpečné, kdy například určitý domácí aktéři ve státě určitá doporučení provedou, zavedou konkrétní reformy, ať už na technické, procedurální nebo po právní stránce, ale zároveň toho cíle, o něž jde, vůbec nedosáhnou, totiž cíle posílit právní stát, tedy zakládají instituce, přijímají strategie, sepisují plány, akční plány, ale eh, ten status quo, který mi vyhovuje, zůstává zachován. Můj poslední bod z pohledu účinnosti CVM jako nástroje. Já se domnívám, že si CVM musí nalézt svého adresáta tím adresátem by neměla být politická elita jako taková. Musí to být bulharská občanská společnost, bulharští občané, protože úkol dosáhnout právního státu v Bulharsku je něco, co si žádá systematický přístup musíme dosáhnout toho, že se bude cítit každý občan povolán k tomu, každá instituce, občanská společnost a její organizace, že se budou cítit povoláni k tomu zavádět právní stát. A opravdu až v roce 2012 vzniklo toto doporučení ve zprávě CVM. Nyní je musíme neustále připomínat a zdůrazňovat, že opravdu zde o něco jde, že opravdu jde o přežití občanské společnosti. Pokud tento nástroj má fungovat, tak to musí být občanská společnost, která se za něj postaví. Řekla bych tedy, že jak po analytické stránce, tak po procedurální stránce v průběhu let byla domácí opozice institucí, ale i politiků podceněna. Nyní se ukázalo zcela jasné, že ačkoliv mechanicky byla mnoha opatření opravdu provedena, často z důvodu té podmíněnosti, nátlaku evropských institucí a toho, že Evropa eh, ukázala, že to opravdu žáda dýchala Bulharsku na krk, ale ty mechanismy nic nezměnily až tak, že by měl občan ten oprávněný pocit, že se právní stát zlepšuje. Naopak, jsme svědky mnohých mm, krizí toho, že to, co bylo zavedeno, se v podstatě následně ruší nebo vynuluje a máme i to, co bych nazvala politickým chuligánstvím. Já apeluji na eh, důslednější přístup, kde opravdu to partnerství musí být opravdovější. A ta odpovědnost musí být vzájemná. Jak po Bulhar, na bulharské straně, tak na evropské straně. Jak to naprojektovat? Jak to partnerství koncipovat? Musí to být výsledek celoevropské diskusy a i na akademické půdě. Podstata, design, i konkrétní nástroje, které dosáhnou právního státu které ten právní stát zavedou. A domnívám se, že klíčovými pilíři musí být vzájemná odpovědnost vůči sobě EU a Bulharsko. A zaručeno vše jasnými procedurálními podmínkami, e, procedurální šíře, která zohlední vše v oblasti politické korupce a odpoutání se od dvojsmyslnosti a takového pouze jemného naznačování něčeho, co je špatně. A rovněž i to, že to bude záležitosti, o kterou se budou zajímat všichni občané a občanská společnost. Děkuji. Děkuji. Máme zde už žádosti o slovo, kolega Kerinsky. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem panelistům, kteří vystoupili v této části. Podle mého názoru je důležité, abychom objektivně posoudili, o jakých problémech hovoříme, jaký druh problému je to a jak je hluboký. Hovoříme zde o korupci. Zpráva pro potírání korupce z roku 2014 říká, že 76 všech Evropanů se domnívá, že, je, že v jejich zemích bují korupce. V Bulharsku je to 84%, v Rumunsku 93%, pak jsou tam ty úplně první evropské země, kde dokonce někde je to téměř 100%, a pak jsou některé země, kde, kde ten počet těch lidí, kteří se domnívají, že v jejich země korupce je dokonce vyšší, než je ten počet lidí v Bulharsku a v Rumunsku. Takže si myslím, že to, že jak si mm, vypíchneme Rumunsko a Bulharsko a ukážeme na ně prstem, že to je nějaká specifická kategorie, která potřebuje nějaké zvláštní zacházení, to si myslím, že není dobrá cesta vpřed. Vede to totiž k určité politické konfront... <coughs> konfrontaci. Jak paní Zlatanová, tak i paní Lenka Toneva hovořili o tom, že zapotřebí dosáhnout koncensu nebo partnerství, širšího koncentu, koncentu, který bude reagovat na očekávání občanů, aby zde byl právní stát, Musí se zabránit politickým šarvátkám. Také nemůžeme mluvit ve smyslu, že tedy všechno bylo špatné a teď bude všechno skvělé. Měli bychom tlačit na ty, kteří sabotují některá ta opatření. Když se podíváme na to, jakou úlohu hrál mechanismus CVM, tak si myslím, že bychom měli uznat tento nástroj. Už o tom hovořila paní Catherine Day. Hovořila o tom, že věci se vyvíjí. Jak ta zpráva o potírání korupce, tak i postupy, o kterých se v té zprávě hovoří, rovněž i speciální mechanismy specifické pro jednotlivé země se vyvíjely. V období 2013-2014 byly tři zprávy, které postupně činily různá doporučení. Nejprve to bylo v roce 2012 šest zemí a nakonec v roce 2014 mm, ta zpráva má doporučení pro asi 12 zemí, jak zlepšit eh, soudní systémy. Takže z těch 12 zemí Bulharsko a Rumunsko, to jsou vlastně pouze dvě země ze dvanácti, kterým byla ta doporučení učiněna. Nesmíme se nesmíme jaksi vybírat nebo někam postavit zvlášť Bulharsko a Rumunsko a říct, že to je nějaká speci- že to je nějaký speciální přístup. Naopak měli bychom být spíše partnerem, ať už je to tedy ze strany Evropské unie komise nebo rada. A v rámci tohoto partnerství bychom měli usilovat o to, o, o čem se také hovoří v té antikorupční zprávě. To znamená vyměňovat si osvědčené praxe, dívat se do jiných zemí, co tam funguje, co tam nefunguje. A musíme také usilovat o větší účelnost a efektivnost jak řešit ty problémy, které jsou zde, které nás vzbuzují velké obavy. Musíme také spolupracovat eh, s orgány, které chrání lidská práva, musíme spolupracovat i s podnikatelskou sférou. To jsou určitě věci, které nespochybňuji. Chtěl bych se vrátit k jedné věci, o které hovořila paní Catherine Day. Souvisí to s tím, jak se na jak, ptali jsme se jí, kde se o těchto věcech jedná. A ona řekla, že to je na Radě pro všeobecné záležitosti. To je zajímavé, protože v případě Bulharska nikdo neříká, že Bulharsko je nějakým e, nejlepším žákem v tom, jak e, plní rozpočet, nebo jak je to se zadlužením a tak dále. Ale už od roku 1996 se zavádí speciální systém. Bulharsko má vlastně nejnižší mzdy v porovnání s ostatními členskými zeměmi, dokonce i v porovnání se sousedními zeměmi. Takže je pravda, že pokud jsou v této zemi tak nízké platy, tak je to prostě prostředí, které je napomáhá korupci. nelze pouze stanovovat nějaká omezení a pak nebrat v úvahu tu sociologickou situaci. Také zde zaznělo, že vlastně ten mechanismus CVM už platně doběhl, už vlastně ta platnost je skončena. A myslím si, že opravdu by bylo dobré tento systém rozšířit, protože korupce opravdu není problémem pouze Bulharska a Rumunska. A také ještě chci říci, že to propojení s otázkou Schengenu, to je opravdu nepřijatelné a komise by měla důsledně tedy se obrátit na ty země, které to propojení podporují. Já jsem udělala chybu, že jsem neřekla, jakou máte řečnickou dobu. Dvě minuty, prosím přes февруари 2014... Děkuji. V únoru 2014 přišla Evropská komise o, s konkrétní zprávou o korupci v EU a v, brz, v březnu roku 2014 jsme měli návrh, jak právně korupci ošetřit. A ty iniciativy dokazují, že se jedná o problém, který zatěžuje eh, každý členský stát, který ohrožuje fungování institucí všude. Cílem bylo vyhnout se dvojímu metru a různému poměřování různých zemí. Rada se rozhodla, že ten mechanismus by měl být řízen dialogem založeným na objektivitě, nediskriminaci a e, rovným podmínkám pro všechny členské státy. A takový dialog by měl být vždy založen na konkrétních důkazech a na specifických okolnostech v každém členském státě já mám otázku na komisi. Nahradí tento dialog, tento mechanismus CVM, ten navrhovaný dialog, a co zprávy o korupci v EU? Bude komise pokračovat ve zveřejňování těchto zpráv? protože tím máme obecný obrázek, srovnání a přestaneme se e, neustále ocitat ve středu pozornosti. Občané těchto zemí musí být ujištěny, protože e, šengenský přístup k šengenskému e, je špatný příklad. Já budu pokračovat bulharsky. Proverka. Zmínili jsme se už několikrát o mechanismu CVMSD a o Schengenu. A často se zmiňuje v jediné větě tyto dvě věci a zároveň i využití evropských fondů. A já se cítím zavázan zde konstatovat eh, následovné. Jsem sice hrdý Evropan hrdý Bulhar, ale hlavně jsem hrdý na to, že jsem objektivní. Nemůžeme propojovat šengenskou problematiku s návazností na financování z evropských fondů, případně na tyto mechanismy MCV. K tomu není žádný důvod. Bulharsku je eh, chybovost pouze necelé 2% u regionálních fondů, přičemž průměrná chybovost je 7% v souladu s prohlášením Evropského účetního dvora pouze 3 fondů, či spíše 0,3 finančních prostředků v Bulharsku je ohroženo, kdežto v jiných členských státech obnáší tato míra více než 10 Bulharsko je mezi eh, deseti nejlepšími státy eh, z pohledu efektivního řízení těchto prostředků. Tedy mechanismy už fungují. Tady to je obrácená strana mince a já to tady připomínám, milí kolegové. To nesmíme ignorovat. Pan kolega Ali Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Za izložené komentáře, Děkuji všem členům panelu za jejich prezentace. Vyslechli jsme se eh, si zde mnoho zajímavých záležitostí. Já se zde vyjádřím podobně jako můj kolega Novakov. Jednoduše, protože jsme oba člené výboru pro rozpočtovou kontrolu a sami se každodenně zabýváme přesně otázkou způsobu vynakládání unijních prostředků. No a je to trochu zvláštní, když to postavíme vše do kontextu všeho ostatního, o čem zde debatujeme. Například problematika korupce. Problémy s chybovostí, s čerpáním fondu ale Bulharsko eh, tento konkrétní problém nemá. Tam si vede Bulharsko velice dobře. Takovýmto způsobem neustále hovořit o politické třídě, to bychom mohli vlastně ve kterékoliv zemi. A opravdu se to nepřísluší. V demokratické společnosti se ministři nejmenují nějakým diktátorem nebo bohem. Ministry jmenuje zvolená vláda a všichni zde přítomní i zde v parlamentu se ocitli po volbách. A z tohoto důvodu musíme se vyjádřovat s větší úctou vůči voleným představitelům v daném členském státě a potažmo i k evropským daňovým poplatníkům, to znamená větší úctu. Nemůžeme hovořit o politicích jako o všech, jako kdyby to byl potenciální zločinec, který porušuje právo. Pokud máme důkazy, tak se o tom zmíníme, ale v opačném případě ne. Děkuji paní Zlatanové za retrospektivu a za ten přehled, který jsme zde obdrželi, eh, ten nám umožňuje přesvědčit se o tom, jak se systém postupně vyvíjel, jak reformy pokračují. Nebudu hovořit o těch ostatních aspektech, protože to už překračuje eh, eh, způsobil z mého výboru. Já jsem rovněž na seznamu řečníku. Já rovněž mám otázku na naše řečníky a ještě bude to závěrečné kolečko. Nejdříve paní Rusova, protože ona musí stihnout letadlo. Totiž jak můžeme Bulharsku nejlépe pomoci? Nemám pocit, že by bylo e, někomu pomohlo, kdybychom opravdu žádali, aby byla odbourána e, celá ta e, spolupráce a kontrola, ten mechanismus. Držte se prosím dvouminutového limitu, jinak to nestihneme. Já se jmenuji jinak, eh, nikoli tak jako na papíře. Já na, v úvodu vlastně navážu na předřečníky. Děkuji Monice, protože vše zde znázorňuje myšlenku, že tento mechanismus by měl se trvat, ale zároveň on neplní svou funkci, takže musí být pozměněn. Výsledky v zásadě jsou dobré, ale to bylo v minulosti. Nyní už to začíná selhávat. V Bulharsku všichni tyto výroční zprávy ignorují. Na začátku to bylo jinak. Měli jsme politické diskuse, vedlo to k zájmu, ale nyní je to za námi a musíme se dívat do budoucna. Evropská legislativa si musí obecně radit se eh, zločinností, s korupcí. Paní Malmström, jak víme, eh, před dvěmi lety přišla s takovou komplexní zprávou, koncepční, kde bylo dokázáno, že tyto jevy jsou přítomny ve všech členských státech a organizovaný zločin toho se nezbavíme, kdybychom jej chtěli potírat pouze v jednom státě. Musíme sjednotit své úsilí. Musíme eh, se spojit s Europolem, s jinými evropskými institucemi. Nikdo nedosáhne ideálních výsledků sám. Tedy jedno z poselství dnešního dne zní, najděme způsob, jak skoncovat s tímto mechanismem a naopak nastolit společnou legislativu k potírání zločinu. Protože zprávy komise vlastně jsou často protikladné, hovoří jiným jazykem, některé opatření chválí a pak v jiné části je totež opatření spochybňováno nebo jsou kritizována poté, co byla pochválena. A já jsem se pana Bara zaptal, kdy už bude tento mechanismus ukončen, nikdy jsem nedostal odpověď. Paní Ruseva, prosím. Um, I couldn't identify specific questions to, to me or to... Já jsem si tedy mm, nepoznamenala nějakou konkrétní otázku, která by směřovala přímo na mě. Byly tam spíše obecné dotazy v té diskusi. Uh, ale mohu říci, že tento mechanismus CVM je stále zapotřebí v Bulharsku. A budeme velice rádi, aby byl ukončen teprve tehdy, až my budeme mít pocit, že je to všechno hotovo a i komise, až bude mít takový pocit. Doufáme, že to bude co nejdříve. A vidíme to tak, že ten mechanismus se vlastně změní v určitý způsob spolupráce a podpory, že už se to tedy nebude jmenovat ověřovací a kontrolní mechanismus, ale bude to spíše nástroj podpory a spolupráce. Vy jste z generálního sekretariátu komise měli, byste rovněž reagovat. Já se budu snažit všechny zkracovat, protože jinak se nám to do půl nepodaří stihnout. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za možnost vystoupit a reagovat na několik dotazů nebo komentářů, které jste zazněli. Kolegyně jste hovořila o tom, že ta průměrná doba zavádění doporučení je asi rok a půl, tak chci říci, že to je doba, kterou my jsme nevypočítali. Uh, to je tedy jiný výpočet, ale vlastně ukazuje to, že opravdu jsme ve fázi, kdy ty reformy jsou eh, dlouhé, kdy to trvá dlouho a je důležité, aby ty reformy byly udržitelné, aby přetrvaly a aby jak se zarostly do toho systému. A to trvá dlouho. Musíme také zkoušet různé myšlenky a zejména dosáhnout konsensu. To je možná jeden z důvodů, proč je zapotřebí více času, než ten mechanismus bude plně fungovat. Dále, co se týče projektu CVM, toho, jak ten mechanismus vypadá, samozřejmě, že pracujeme tak, aby ten výsledek byl spravedlivý, možná to někdy pak působí neutrálně. Máme určité parametry, jak ten mechanismus nastavit. Měli jsme určité parametry a snažili jsme se vždy ty parametry respektovat. A mechanismus CVM e musíme zasadit do konkrétního kontextu. Zde hovoříme už o zemích, které jsou členy Evropské unie, které jsou uvnitř evropské rodiny. Toto vždy bereme v úvahu. Když hovoříme o kontextu Evropské unie, máme zde antikorupční zprávu, rámec správního státu, to je vlastně reaktivní rámec. Pak zde máme různé monitorovací systémy a je dost obtížné říct si, že třeba jeden ten systém nahrazuje druhý. Spíše je celý, je to spíše sestava doplňujících se nástrojů. Nakonec bych ještě zdůraznil to, co říkala paní generální tajemnice. Celkově můžeme říci, že mechanismus CVM měl pozitivní dopad. ještě <clears throat> uvidíme, jak to bude pokračovat, ale my sami jsme povzbuzeni tím, že Bulharsko a Rumunsko se snaží a že vlastně je to přijímáno i rumunskou a bulharskou veřejností. Аз ще говоря на български този път. Съвсем кратко заради времето искам да добавя две неща, които... Я również буду говорить по-болгарски. Dochází nám čas, takže jen stručně dvě záležitosti, na něž nezbyl při mé prezentaci čas. Sama jsem právnička a na rozdíl od mnohých kolegů přítomných zde mi opravdu nepřipadá přijatelné poměřovat boj s korupcí počty odsouzených politiků. To je velice nebezpečný trend. Výsledky boje s korupcí se nedají redukovat, eh, omezit pouze na to, které z těch elit na tom eh, přichytáme, případně nějaké ředitele velkých podniků. Výsledky boje s korupcí se dají poměřovat tím, že obecně bude korupce ve společnosti méně přítomna. Tím bychom se měli řídit. Herr Paldo, bitte. Ja, ich, äh, ich möchte der... Ano, já bych se chtěl připojit k tomu názoru, že tady ta zpráva by se měla, toho mechanismu by se měla provádět eh, daleko. Eh, tisk na to reagoval a vlastně je to užitečné pro ty instituce, které vedou a chtějí dále vést boj proti korupci a proti organizovanému zločinu mají teď, teď je dobrá situace, pokud jde o veřejné mínění, způsob myšlení, proto si myslím, že tato pomoc je užitečná také ze strany Evropy, mluvím všeobecně tedy, domnívám se, že politikové a lidé na to čekají. Ne, samozřejmě, ne pouze teda, teda ta zpráva, ale také vlastně jsou tam dobré důvody pro to, aby se, abychom pokračovali v této historii, v toho boje proti korupci, ale samozřejmě nejde jen o zprávu, ale potom o skutečné činnosti. Děkuji. A potom na závěr ještě dávám slovo paní Toněve, to Metoděvě. Ne, ještě omlouvám se, pan Stefanov ještě. Ano, děkuji. Jen taková douška. Souhlasím s bulharskými europoslanci nemáme žádné faktické propojení mezi těmi záležitostmi, například řízení unijních fondů a ten mechanismus MCV. Já přesto ale budu argumentovat, že CVM napomohlo lepší zprávě těch evropských fondů v Bulharsku, ale po celé Evropě politická legitimita je ohrožena například růstem extremismu. A to rozhodně nenapomáhá společnému boji s problémy, které nás trápí. A poslední dva roky na to ukazují. A my musíme umět do svých nástrojů, mezi své nástroje zařadit co nejvíce různých způsobů, jak politicky reprezentovat ty daňové poplatníky kvalitně, zjevit jim, že opravdu se snažíme poprat s tou korupcí a tak dále. Dank. Děkuji vám. A nyní už paní Toneva. Já budu stručná, jenom řeknu, že mechanismus CVM a, Evrop- a monitorování ze strany Evropské unie vlastně chrání zájmy evropských občanů, ale těmi jsou i bulharští občané a míní se tím e, ochrana finančních zájmů Evropské unie. Proto si myslím, že je velice důležité, aby taková diskuse probíhala právě v tomto výboru. Mm, mně by se líbilo více takových diskusí. Myslím si, že je i důležité, že jsou zde třeba protichudné názory. A určitě e, je prostor na to, aby mechanismus CVM byl mm, trošku pozměněn k tomu, aby chránil zájmy evropských, včetně bulharských občanů lepším způsobem. Děkuji. Uh, closing Děkuji, takže je to na mě, abych vlastně vytěžil, vyvodila určité závěry z té dnešní diskuse. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem. Jsem ráda, že jsme vedli tady takovouto velmi rozumnou, eh, plodnou diskusi s mnoha různými názory, což je samozřejmé, že jsme mohli hovořit o CVM. Samozřejmě souhlasím s tím, co řekla paní Tonevan na závěr. Ano, myšl, mysleme na občany, opakuji, na bulharské, rumunské občany. Oni všichni chtějí ten mechanismus, protože je to mechanismus, který stanovuje politiky a a vlastně nutí eh, také zúčastněné strany justičního systému jednat. Pan Stefanov řekl, že CVM vlastně podporuje podcenil institucionální a politickou opozici. Ano, samozřejmě je zde opozice ze strany politiků a institucí. Je to vlastně opozice proti boji proti korupci, ale ten mechanismus pomáhá těm, kteří chtějí bojovat, protože bez mechanismu bychom neměli nic, bychom nedosáhli ničeho. Potom jsem někdo zde řekl, že v Bulharsku už nikdo nečte zprávy CVM. Já si myslím, že to není pravda. A pokud my jakožto politikové budeme podporovat, až podporujeme nebo šíříme takovýto postoj, tak to není dobré pro občany. Já se domnívám, že lidé čtou tu zprávu, alespoň to se dočítám v tisku. Ještě bych měla stručnou připomínku. Řekli jste, že počet odsouzení nemůže představovat nebo vlastně být způsobem hodnocení výkonnosti boje proti korupci. Proti, jsem proti tomu, proti tomuto konstatování. My přece potřebujeme konkrétní důkazy, konkrétní případy a konkrétní řešení. Samozřejmě musí být určité platné rozsudky, které nabyly právní moci, což znamená, že vlastně to nešlo pouze o politické záležitosti, ale že to dospělo ke skutečnému konci potom a tak, abychom, aby se potom mohli přijím, mohla přijímat politická opatření a aby ty ukradené peníze byly vráceny. Ještě jednou děkuji, jsem velmi ráda, že jsem byla spravodajkou k tomuto slyšení. Musím říci, že u každého slyšení je jmenován spravodaj to je vlastně vedení výboru Kokobu mě to navrhlo, já jsem to s radostí přijala. Pravděpodobně mě to navrhli, protože dobře znám Rumunsko, Bulharsko a CV e a stále vždy jsem byla objektivní. Ještě jednou vám všem děkuji. Děkuji, tímto ukončuji slyšení.